takže eh, vítejte v Evropském parlamentu. Eh, vítám zde eh, gruzinského ministra zahraničí Michala Janolidzeho jeden týden po doporučení SVČ k východnímu partnerství před summitem v listopadu 2017. Já bych rád zdůraznil, že Gruzie je jedním z našich předních východních partnerů, pokud jde o spolupráci eh, s EU. EU se vždycky eh, snaží eh, posílit spolupráci s Gruzií a snaží se i tuto spolupráci dále rozšiřovat. Pan ministře, máte slovo. Uh, Vážený eh, pane předsedo, vážení poslanci, eh, milí hosté, dámy a pánové, jsem velice eh, potěšen a poctěn, že zde mohu být v tomto výboru s přáteli Gruzí, abych pohovořil o naší společné historii a budoucnosti. Vážení poslanci, Děkuji, eh, že jste eh, mi eh, poskytli tuto příležitost. Nedávna zpráva k východnímu partnerství, která byla přijata velkou většinou na tomto výboru, je dalším důkazem <clears throat> vašeho odhodlání podporovat naši část Evropy. Děkuji vašemu výboru a zejména spolu s pravodajům a stínovým zpravodajům k východnímu partnerství za to, o čem jste hlasovali minulý týden. Ta vize, eh, kterou jste rozpracovali minulý týden, eh, opravdu eh, východní, tu východní část Evropy potřebuje dnes a doufám, že to bude utvářet naše partnerství v nadcházejících letech. Chci používat tuto, použít tuto příležitost a přát vám k 60. výročí Evropské unie. Bylo to dosaženo hodně v, tomto, v této oblasti, zejména mír a stabilita. Začalo to na západě a úspěšně se to rozšířilo do středu a je na východě. Dnes se těžko věří, že ne, tak před dlouhou dobou, před 27 lety, bylo Německo rozdělené. Jednota Německa a jednota Evropy je stále nadějí v naší části Evropy. S hrdostí zastupuji jednu z nejsilněji proevropských zemí asi 80 eh, celého obyvatelstva eh, Gruzie podporuje eh, evropskou integraci. Tato důvěra v Evropu a mm, v naše eh, evropské poslání je neochvějná za posledních 20 let. Evropské, Evropská unie značně ovlivňuje eh, vývoj Gruzie a jejich malých demokratických institucí od poloviny 90. let. Nepřeháním, když řeknu, že demokratická transformace Gruzie je výsledkem jejich eh, evropských aspirací a, a snah, které toto, tento duch vyvolal. Ještě důležitější je, že za poslední tři roky jsme dokončili implementaci většiny těch ambicí v rámci evropské politiky východního sousedství. Podali jsme, tedy podepsali jsme Eh, v hlubokou obchodní eh, spolupráci, eh, obchodovou partnerství, skončili jsme vízovou liberalizaci a tak dále. Integrační proces každopádně pozitivně ovlivňuje rozdíl, nebo tedy situaci gruzinského státu v politice, ekonomice i po sociální stránce. Vážení přátelé, toto je naše také politika domácí, nejenom zahraniční. Ehm, dosáhli jsme dohody eh, s EU o asociační agendě nové, eh, eh, která je ještě náročnější než ta první, protože tentokrát byla poprvé vypracována s občanskou společností. Máme novou ústavu, která byla vypracována otevřeným a transparentním procesem v úzké spolupráci s Benátskou komisí a, a když z ní a, ocituji ústavní a, proces a, Eh, ukazuje, že se eh, Gruzie přesouvá k parlamentnímu systému a je pozitivním krokem k eh, stabilizaci systému a zlepšení ústavního pořádku země na základě principu demokracie, vlády zákona a ochrany základních práv. Konec citátu. Gruzínská demokracie je silnější než kdykoliv předtím. Od roku 2012 jsme poskočili v u reportérů eh, bez hranic o 37% a v, eh, eh, na Světovém ekonomickém fóru o 27 pozic, pokud jde o kvalitu soudnictví. Zlepšili jsme se také v korupčním řebříčku o 38 pozic od Heritage Foundation. Také provádíme reformu veřejné administrativy podle nejlepších evropských postupů. Také používáme vládní eh, partnerství eh, s eh, Francií. To je také důkaz našeho odhodlání také lidská práva jsou eh, základem všeho, co děláme. O, o, reflektováno to je v té komplexní eh, strategii pro eh, lidská práva. A také jsme přistoupili k úmluvě proti násilí na ženách a domácímu násilí. To ukazuje jasný pokrok v tomto směru. Gruzie také je integrována s evropským vnitřním trhem jako nikdy předtím. Efektivní implementace reform DCFTA, včetně standardy standardizace metrologie a akreditace sanitárních a fitosanitárních opatřeních o práv duševního vlastnictví, eh, hospodářské soutěže a celní zprávy zásadně posílilo obchodní vztahy v EU. Eh, tím, že EU je největším obchodním partnerem eh, pro Gruzii, a exporty a vývoz stále roste, to je vlastně výsledek toho. Stabilní agenda ekonomických reform byla spuštěna minulý rok a Gruzie eh, má zásadní výsledky. Podle nedávného posouzení eh, předsedy EBRD eh, Gruzie má být lídrem druhé vlny, které přestoupí k západním ekonomikám a západní ekonomiky. Mm, pokud jde o investice, tak Gruzie přitahuje Eh, v jedné z nejvyšších hladin. Evropská investiční banka otevřela eh, svou kancelář novou v Tbilisi a eh, zahájila projekty v hodnotě stovek milionů eur ekonomické programy reform mm, za sebou mají silný start. Hospodářský růd má posílit v střednědobém horizontu a to podpoří soukromou investici, soukromé investice a růst produktivity a naší vývozní konkurenceschopnost. To cituji e, z průběžné zprávy z minulého týdne, která také přivítala a průběžné reformy, které vedou k navýšení veřejných investic, e, zvýšení e, kvality školství a tak dále. E, mezinárodní ratingové agentury nepomíjejí tedy gruzínský pokrok. Moody's nás zvedlo z BA3 na BA2. Pokud s hospodářskou spoluprácí Gruzie také se sektorálně integruje s EU. Jsme v programech Horizont 2020 a Creative Europe a také stále více máme Erasmus Plus a, a jsme ze 131 partnerských zemí tady, mezi těmi deseti nejaktivnějšími. Také pokud jde o dopravu, energetiku, zdravotnictví, zemědělství, výzkum a vývoj a inovace, jsme aktivní. Eh, tak eh, představujeme přístup eh, k Jižnímu Kavkazu a na Dálný východ a tak dále. Přispíváme nebo zrychlili jsme investiční programy do silniční infrastruktury, budujeme nový přístav na, tedy u Černého moře pokud jde o energetické eh, společenství a energetické transitní projekty v eh, Gruzii, eh, přispíváme k energetické bezpečnosti EU. Chci zejména zdůraznit, že Gruzie zůstává jedním ze nejsilnějších partnerů v EU a rozvíjíme silnou spolupráci v boji s terorismem, radikalizací, organizovaným zločinem hybridními a, a kybernetickými hrozbami, eh, boji eh, s pašeráctvím a převaděčstvím a také v eh, humanitárních operacích jako Mali, Střední Afrika a přispíváme ke stabilitě v Evropě, jakož jinde ve světě. Pro, nebo za tímto účelem Evropská unie a Gruzie zahájili strategický bezpečnostní dialog, abychom projednávali ty věci, které nám leží společně na srdci regionální a strategickou spolupráci jsme podepsali s Europolem a těšíme se na zahájení vyjednávání s Eurojustem. Dámy a pánové, my naplňujeme eh, nebo čekáme eh, na nadcházející summit v dobrém stavu. Hodně to bylo učiněno, ale je třeba toho udělat ještě více. Jsme připraveni toho udělat ještě více, než eh, si od nás asociační dohoda vyžaduje, protože to děláme pro svou budoucnost v Evropské unii a nejenom prostě proto, abychom si očkrtávali kolonky. Máme konkrétní eh, vizi, jak toho dosáhnout. Jak eh, dosáhnout maximální integrace s EU eh, v šesti hlavních oblastech. Za prvé, maximální zblížení legislativy a institucionálních praxe s, tedy s EU prostřednictvím asociační agendy. Za druhé, integrace se specializovanými agenturami EU, tak aby naše agentury mohly posílit svoji institucionální kapacitu eh, díky know-how od evropských kolegů a tak eh, dosáhnout vysoké interoperability v rané fázi posílení eh, efektivity účasti EU v gruzínských programech tak abychom mohli celkově posílit integrační proces. Chceme být zapojeni eh, do um, ekonomických, kulturních, vědeckých i eh, vzdělávacích eh, aktivit s evropskými partnery. Za čtvrté, posílení a pravidelný dialog mezi evropskými a gruzinskými protěžky v sektorálních reformách to nám pomůže eh, sladit náš sektový rozvoj v souladu s evropskou politikou. Potom prohloubení dialogu v eh, oblasti obrany. To umožní eh, nejvyšší možnou koordinaci s evropskými bezpečnostními a obrannými strukturami a posílí to náš hlavní cíl přispívat ke stabilitě v Evropě i ve světě. Jak už jsem říkal, nedávno jsme zahájili tento dialog a těšíme se na efektivní spolupráci s EU za šesté. Společně s politickým, eh, politickou právní a institucionální integrací chceme eh, dosáhnout hlubší eh, fyzické integrace s evropským vnitřním trhem. To znamená ve věcech, jako je doprava, energetika a mm, spoje. Chceme navázat efektivní propojení se zbytkem Evropy. Musíme investovat více mm, do spojení dalších zemí východního partnerství do sítí ten E a ten T. a e, bude tedy e, e, jednoznačně více investovat do infrastrukturních projektů. Jednoznačně nutné. Ty naše projekty jsou synchronizované a spolehají se o společné hodnoty, které jsou zakotvené v zakládajících smlouvách EU je jasné, že aspirujeme na hlubší politickou integraci do EU. Potřebujeme čerstvý podnět, potřebujeme hledat eh, nové příležitosti, které připraví eh, prostředí pro naplnění té vize. Při přípravě eh, toho samitu východního partnerství jsme vytvořili čtyři priority. Za prvé připravenost EU k podpoře evropských, tedy v aspirací zainteresovaných členů a otevřenost, nebo aby zůstaly zachovány otevřené dveře. Potom jsou tady Eh, finanční, finanční podpora, tak bychom dosáhli robustních výsledků eh, v invest, instrumenty eh, zaměřené na implementaci DCFTA a EA. E to jasně ukáže v odhodlání vlastních, tedy východních partnerů a také to zvýší tlak, tedy možnost EU ovlivňovat ty procesy potřebujeme také větší příležitost na trh a tady příležitosti k podnikání a přístupu na trh. Potom jsou tady oblast, je tady oblast eh, vzdělávání, eh, tak aby eh, na základě úctě k vzájemným hodnotám byla tady došlo ke, docházelo ke společenskému zbližování. Jak asi víte, zahájili jsme budování Evropské školy ve Tbilisi pro eh, všech eh, šest partnerských eh, zemí a děkuji komisaři Hánovi za tuto iniciativu. A potom je tady trvalá podpora územní celistvosti v rámci mezinárodně uznávacích hranic, uznávaných hranic. To je v klíčové pro Gruzii i nadále. Jak víte, vážení poslanci Evropského parlamentu, v Ruská federace i nadále okupuje několik gruzínských regionů Abcházy a Schinvaly, eh, Jižní Osety eh, jsou eh, zapojeny do politických sociálních struktur prostřednictvím tzv. integračních smluv s Ruskem. Je to výsledek nelegální anexe a Schinvaly má být přejmenováno na jinak, tak aby to bylo podobné ruskému systému. Rusko také zvyšuje eh, vojenskou přítomnost v obou eh, regionech. To ohrožuje nejenom celou Gruzii, eh, tyto regiony, ale i celou, celý region kolem Gruzie sofistikované vojenské systémy a tisíce eh, vojenského, eh, tisíce eh, vojáků se tam schromažďují, neustále tam ruské síly cvičí. Tento vývoj je o to více znepokojí vzhledem k tomu, že Ruská federace nedbá svého závazku nepoužívat sílu a mm, zamezuje vytvoření mechanismů bezpečnostních podle dohody o příměří z roku 2008. Dále eh, jediná eh, záruka, eh, aby Rusko dodržovalo toto, můžou být mezinárodní síly v terénu. To je pro trvalý mír a bezpečnost, intenzifikovaný proces pro uzavření takzvaných hraničních eh, přechodů eh, intenzifikovalo eh, humanitární problémy těchto lidí, kteří žijí zatím. Dále jsou zde také unášení místní obyvatele. Na srdce nám leží etnická diskriminace, která byla intenzifikována jak v Abcházii, tak v Cchinvali. Etnické čištění v některých vesnicích a také potom několik dalších příkladů na Nachokorě. Eh, spočívalo v tom, že byly vypáleny eh, domy eh, v etnických ruzinců v rámci tzv. ruského investičního programu. To je jasné porušení práv vnitřně vysídlených osob a uprchlíků. A jsou, je to jeden z dalších kroků k anexi těchto regionů. Eh, obyvatel, eh, teď gruzínská populace eh, v Cinvali a Abcházi je dále omezováno, omezováno ve svých právech a může se to stát základem další vlny etnických čistek. Gruzinci se musí, mají měnit svá příjmení na abcházská, tak aby měli základná a základní lidská práva tímto je, se na ně eh, tlačí, buď aby se eh, vzdali eh, svých etnických kořenů, nebo aby odešli z toho regionu. Gruzinská populace nemůže být vzdělávána v materském jazyce. Stovky tisíc vnitřně vysídlených lidí a uprchlíků jsou výsledkem těchto etnických čístek a stále nesmějí a používat svůj mateřský jazyk. Celý ten proces je součást eh, ruské strategie, jehož eh, cílem je eh, rusifikovat Abcházie a Jižní Osety. V tomto kontextu Evropská monitorovací mise nemá přístup na okupovaná teritoria a nemůže plně vykonávat svůj mandát. Při této příležitosti bych ještě jednou poděkoval Evropské unii a všem členským státům za vyslání pozorovatelů do této mise. Vážení kolegové, Eh, gruzínská vláda je neochvějně eh, přesvědčená, že je třeba mírovým způsobem řešit tento konflikt. Používáme každý, eh, každý diplomatický prostředek k vyřešení tohoto konfliktu s Ruskem. Gruzie implementoval implementoval všechny své povinnosti a jsme odhodláni v rámci mezinárodních diskusí v eh, Ženevě eh, dosáhnout eh, výsledku. A jsme odhodláni evropskou agendu Gruzie dát k dispozici i lidem na druhé straně okupované linie je eh, jasné, že eh, pevné postavení eh, mezinárodního společenství, zejména EU, které dojednává, která dojednávala příměří mezi Ruskem a Gruzií, musí vysílat jasný signál o tom, že tato politika narušující území celistvot Gruzie není přijatelná. Rád bych vám všem poděkoval, že řešíte tuto věc i ve své zprávě. A těším se na vaši práci v Eh, této věci na podporu eh, svrchovanosti a územní celistvosti eh, Gruzie ve vašich usneseních a práci a prohlášeních. Vážení přátelé, eh, já to uzavřu tím, eh, že řeknu, že ty pokroky v východním partnerství v posledních letech jsou významné. Rozhodnutí eh, udělit bezvýzový styk gruzínským občanům nebylo pro Evropské unie, nebylo pro Evropskou unii snadné vzhledem ke stávající uprchlické vlně. Vzhledem tomu, že tady poprvé mluvím od března, Tady bych vám eh, ještě jednou eh, rád eh, mm, vyjádřil srdeční vděk gruzínského lidu za ty příležitosti, které mm, tohle přináší běžným lidem, studentům, umělcům i podnikatelům. My jsme nasadili veškeré mechanismy k v tomu, abychom se vyhnuli možným vedlejším účinkům a začali jsme velice tedy v účinným procesem, kde Eh, komplexně informujeme stále v Gruzii a vysvětleme občanům jejich eh, práva a povinnosti. Takže je velice důležité, aby jsme eh, v abychom se setkávali v tomto v důležitém období a měli příležitost si pohovořit o budoucích krocích v našich progresivních vztazích. Já vám děkuji, že jste mi poskytli tuto příležitost a těším se na debatu s vámi. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Děkuji vám, pane ministře. A nyní eh, zahájíme rozpravu. A vzhledem k tomu, že máme málo času, eh, dvě a půl minuty a máme tři přihlášené řečníky. V první řadě zpravodaj pro eh, Gruzii, pan poslanec Mamikis, máte slovo. Já budu hovořit lotyšsky, pokud dovolíte. Vážený pane ministře, rád bych vás přivítal zde na našem výboru pro zahraniční záležitosti. Opravdu oceňuji tu vaši práci, co se týče implementace e, asociační dohody s Gruzií. Ten program je velice ambiciózní a já s vámi souhlasím, že Gruzie je jednou z těch zácných zemích na světě, kde lidé, občané opravdu věří v Evropskou unii a e, vzhlíží k ní a myslím si, že do určité míry bychom jim toto mohli závidět. Někdy se zdá, že evropští občané takovou podporu evropské myšlenky nemají, rozhodně ne eh, do takové úrovně jako obyvatelé Gruzie. A chtěl bych poděkovat vám a vašim ministrům, vašemu premiérovi za implementaci vašeho sociálního programu, který jste tedy eh, nedávno implementovali. Je tak důležitý, co se týče snižování nezaměstnanosti a navýšení blahobytu v zemi. A chtěl bych, eh, pokud dovolíte, položit otázku, jakou roli eh, zastává eh, vaše země v regionu. Vy jste takovým lídrem v regionu nejen mezi přidruženými zeměmi, ale také eh, v rámci té aliance pro evropských zemí na Jižním Kavkazu. Takže jakou roli tady hraje vaše země? A co byste si v regionu v této věci ještě přáli dělat? Děkuji pane Mamikinsi a nyní paní Lajma Andrikins, která je zpravodajkou právě pro východní přidružení. Děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře, opravdu mě těší, že eh, jste navštívil náš výbor a chtěla bych ocenit eh, výdobytky, kterých dosáhla vaše země eh, na té evropské cestě, dále na cestě evropské demokratické transformace a také na cestě k přiblížení se k členství k Evropské unii. A je tedy zřejmé i z toho, co říkáte, že evropská integrace není jenom cílem zahraniční politiky vaší země, ale je to jedn, také jedno z těch cílů domácí politiky. A už jste dosáhli mnohého, nicméně ještě je třeba vykonat spoustu práce. A mám následující otázku. Jaké jsou tedy ty hlavní výzvy, kterým či, cílem když se snažíte eh, implementovat závazky, zejména tedy závazky vyplývající z dohody DCFTA. Byla bych ráda, pokud byste mohl zodpovědět. Děkuji. A nyní má slovo paní Rebeka Hans, která je předsedkyní a parlamentní společné, parlamentního společného združení. Very good morning also. A také já vás zdravím a vítám pane ministře, a podobně, jak řekli kolegové, je důležité, že jste se dostavil eh, do eh, Bruselu ještě předtím, než budeme diskutovat tady eh, témata partnerství na příští sněmovně Ronest a na summitu, které proběhne na podzim v Bruselu. A myslím si, že je velice uh, dobré, že Gruzie, podobně jako další partnerské země a evropské instituce, se rozhodly nejen pro asociační združení s těmi třemi zeměmi, ale eh, i na to, že se opravdu rozhodnou eh, opravdově implementovat tyto závazky vyplývající z asociační dohody a myslím si, že eh, Eh, vy jste se plně eh, zavázali a je třeba v tomto pokračovat. Takže eh, co bychom měli dělat, zejména tedy ve světle toho vývoje na podzim, vysvětlovat občanům, že tyto dohody, tyto asociační dohody tvoří součást naší i bezpečnostní strategie. Není to jenom něco o tom, jak lépe či hůře se vyvíjí situace v našem blízkém sousedství, že tady jde o to, jak jak úspěšně tedy implementovat asociační dohody a že to povede tedy nejen k stabilitě a k rozvoji demokracie v tom našem sousedství, ale že jsou tu opravdu zásadní zájmy. Uh, důležité i pro naši vlastní evropskou bezpečnost a stabilitu. No a podle mého názoru toto je důležité neustále zdůrazňovat. Dále jsem ráda, že jste také zmínil ty opravdové problémy, které máte, které vyplývají z vašeho konfliktu a že i ta stabilita v sousedství tím trpí těmito takzvanými zmrazenými konflikty, i když třeba nejsou tak zmražené, jak by to mohlo vypadat, že se tam ta situace spíše eh, zahřívá a je důležité i nadále tedy tomu věnovat pozornost. Když tedy probíhají diskuze eh, v rámci té asociační dohody, je třeba brát v potaz tedy i toto břemeno, které vyplývá z okupace těch území v jedné z našich sousedních zemí. A ještě bych chtěla říct si jednu věc. Zase se to uh, Eh, vrací často na diskuze mezi mnou a, a vaším velvyslancem i ostatními vyslanci ze sousedních zemích. A, a tady se jedná o tedy velice problematický vývoj v Turecku a dopad, který to má do určité míry také právě na země našeho sousedství. Uh, Tady nechci zacházet do detailu, nicméně chtěla bych veřejně tady zdůraznit, že Gruzie, podobně jako Ukrajina a další sousední země, by měly souhlasit, se dohodnout s Evropskou unii na společné strategii, eh, na to, jak tedy zamítnout to, aby tedy prezident Turecka pokračoval v těch, ve vývoji těchto svých interních strategií na jeho území. Děkuji, máme tu další přihlášené řečníky, pan Štětina na dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, prosím, použijte eh, sluchátka. Eh, vážený pane ministře, děkuji, že jste nás navštívil a děkuji vám za velmi konkrétní a pozitivní zprávu, kterou jste zde přednesl. Eh, důležité je, že jste nás navštívil vlastně týden před začátkem zasedání Euronestu v Kijevě, to je koncem příštího týdne. A já mám eh, s Euronestem spojenou jednu otázku k vám. Ukrajina a eh, Georgia, Ukrajina a Gruzie jsou velmi významní členové evropského eh, partnerství. Jak může ovlivnit eh, vývoj vztahu mezi Ukrajinou a eh, Gruzií současná aktivita bývalého prezidenta Saakešviliho v Kijevě. Myslím tím ty poslední aktivity, které se týkají událostí kolem Věrchovné rady. Jak může ovlivnit tato aktivita eh, pana prezidenta Saakašviliho eh, vztahy mezi eh, Gruzí a Ukrajinou? Vycházím z toho, že prezident Saakašvili je prezident, který se zasloužil velice silně o mícení korupce v Gruzii. Je to prezident, který vedl desovětizaci eh, Gruzie a vede Gruzii k evropské, k evropské zemi, k podobě evropské země. Jak prosím vás pěkně eh, posuzujete tyto aktivity? Pan prezident Saakašvili není soukromá osoba, proto se ptám. Děkuji za odpověď. Eh, Děkuji a nyní paní Ana Gómez. Vážený pane ministře, těší mne, že jste se dostavil do našeho výboru. Také já bych chtěla zopakovat a vyjádřit eh, naši velkou podporu vašemu procesu konsolidace demokracie a celistvosti vaší eh, země. Ano, uvědomujeme si, že ten zmražený konflikt ve vaší zemi eh, vlastně vedl k velice dramatické a bolestné okupaci, což pocitují tamní obyvatele. máte opravdu eh, složité sousedy a kolegyně eh, Hans se již zmínila o jedné sousední zemi, tedy o Turecku, aby by tedy ani doufám, že u vás nedojde k uzavírání škol a deportaci obyvatel tureckých na žádost prezidenta Erdogana. Chtěla bych se zeptat na jednu věc, které se věnoval parlament před nedávnou dobu. Je to otázka azerbajdžanského novináře uneseného ve vaší zemi. Co nám můžete říci o šetření v této věci a o zjištěných okolnostech, jak k tomu došlo. A k interním záležitostem zmínil jste, že eh, byla provedena úspěšná ostavní eh, reforma podle Benátského výboru, což nás eh, těší. Nicméně um, váš prezident byl přímo přímé volbě prezidenta a jak nahlížíte tedy na tento proces a jak by ten proporční volební systém mohl být zaváděn, kdy to bude reálné datum. A pak mám ještě jeden dotaz na oblast soudnictví. Lidé říkají, že se tu zmiňuje taková třetí vlna reformy soudnictví. A Máme tu případy také toho, že tu bylo vyjádření Evropského soudního dvora, že gruzinské soudy nejsou dostatečně kompetentní. Děkuji a nyní pan Ostrovičus. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane ministře, a vítejte v Evropském parlamentu. V našem výboru jste vždy očekávaným hostem a naším partnerem. Náš výbor vypracoval zprávu na téma samitu východního partnerství e, v listopadu tohoto roku a mm, myslím, e, že e, jsou tu určité rozdíly, určité principy více za více a bylo by dobré, kdybychom měli nějaký systém východní partnerství plus, zejména eh, tedy mezi zeměmi, které jsou eh, s námi připojeny v rámci dohody DCFTA. A když je tu tedy tato příležitost a tento nástroj vám poskytnut, tak eh, jak si toto představujete v praxi, tedy jak to bude vypadat z vašeho hlediska? Gruzie, Ukrajina a Moldavsko, jaké tu jsou tedy potřeby z vaší strany a jakým způsobem je možné ještě posílit ty programy východního partnerství, ehm, co by mohlo tedy usnadnit tu regionální spolupráci. My se totiž velice těšíme i na to, že budete vy mezi vámi, Gruzí, Ukrajinou a Moldavskem, mít větší úroveň spolupráce, že to bude mít pozitivní dopad na sousední země, které by tedy následně se mohly také připojit poslední připomínka ještě ministerské volby, nedávné ministerské volby z Gruzí. Co tedy očekáváte? A bude tedy tato země na opravdové nyní demokrat, cestě k demokracii. Děkuji, pan Sachauser. Merci, monsieur le ministre. Děkuji, pane ministře. Vy jste opravdu angažovaný pro Evropán a já jsem si někde přečetl, že máte takové opravdu, řekněme, kamenné pozice. Já jsem si eh, někde přečetl, že za pět let nebude Evropa v procesu integrace, ale spíše dezintegrace, protože se jí nepodaří vyřešit uh, ekonomické, obrané a bezpečnostní problémy, mezi jinými. A Gruzie, která se nachází eh, takzvaně mezi dvěma kulturami, tedy mezi Ruskem a Evropou, přijala správné rozhodnutí, když se rozhodla pro tu cestu pro evropskou No a za pět let, až tedy Evropa nebude taková, jaká je nyní, tak vy asi budete v jiné pozici. Už nebudete východním partnerem. vaším. ten váš partner bude nadále přežívat a myslíte si za těchto okolností, že vaše zahraniční politika je dobrá a prospěšná pro vaši zemi? Děkuji. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, já budu hovořit polsky. Já bych chtěl připomenout, že v Gruzii je jeden problém. A, a že tedy tam došlo k vlastně k zničení jedné menší republiky prezidentem Sakašvili a Jižní Osetie, Abcházie, to jsou vlastně autonomní oblasti a mají do určité míry strach z gruzínské vlády. Bylo by dobré, kdyby eh, chom si uvědomovali tedy, že Abcházie, ač je tedy ovládnuta skorumpovanými eh, vůdci, tak eh, si myslím, že to samé by se pak mohlo uplatnit i na eh, vládu ve vaší zemi. Nevím tedy, jak nadále bojovat proti korupci. Yes, thank you very much and welcome. Děkuji, pane ministře. Vítejte opět v našem eh, výboru. Myslím si, že společně zklameme ti, kteří hlasají dezintegraci Evropské unie a, a určitě tedy nebudou v, tomto, e, v těchto návrzích e, úspěšní, pokud se rozhodli jít spíše cestou k Moskvě. E, takže obecně vítám toto vaše směřování vaší země a vlastně většinu těch věcí, které jsem tu chtěl zdůraznit, již byly řečeny ze strany kolegů. Jednu otázku mám. V rámci implementace DCFTA, jakou oblast považujete za nejtěžší? Je to spíše ta administrativní část věci, nebo tu vidíte politické překážky, ať už odkudkoliv, které by mohly tedy stížit eh, implementaci a pokud ano, tak eh, ve kterých oblastech. Ústava ta tu již zazněla a já bych eh, opravdu byl vděčný za jednu věc. Ve volebním zákoně jste tedy zřejmě zrušili ty původní plány určitých bonusů pro větší strany v rámci volebního systému. Já vítám to e, e, skutečnost, že to bylo zrušeno, to by asi nebyla dobrá myšlenka a bylo to zrušeno i v jiných zemích, kde to, ten systém existoval. A co se týče zahraniční politiky, tak eh, tady zazněla ještě otázka s ohledem na Turecko. Je to jeden z vašich sousedů a hlavně tedy soused, který tvoří i to jižní propojení s dalšími evropskými zeměmi. Eh, znepokojuje vás ten vývoj v této zemi, která ji vlastně vzdaluje ještě více od Evropy? že ta eh, interní situace u nich by poskyt, eh, mohla postihnout i vývoj u nás. Děkuji, pane Galere, pan Frunculike. Děkuji, pane předsedo. A pane ministře, děkuji vám za eh, váš úvodní projev. Chtěl bych se zeptat, jaké jsou vaše stávající vztahy s Ruskem. Probíhají jednání mezi vámi a Ruskem a jak zareagujete na informace o tom, že eh, o té informační válce eh, ze strany eh, Ruska. Vím, že v roce 2008 to bylo poprvé, kdy ten ty kybernetické nástroje byly použity ve válce mezi Ruskem a velmi Víme, že ještě celá řada Gruzinců se nemůže navracet eh, domů z Abcházie a Jižní Osetie. Nadnesli jste tuto situaci na úrovni jiných mezinárodních organizací, OSN, Rada Evropa, OSC, nejen tedy eh, Evropská unie. A eh, pro mne je těžko pochopitelné a chtěl bych opravdu vědět váš eh, názor, protože Evropská unie i jiné mezinárodní organizace nezareagovaly v roce 2008 tak jako uh, zareagovali vlastně na agresi Ruska na eh, východní část Ukrajiny. vidíte to také tak? A ještě poslední věc, to je takový můj osobní názor. Uh, Mm, východní Gruzie by měla být přijata jakožto člen Evropské unie tak rychle, jakmile splní podmínky a to na základě toho kyperského modelu. Kypr byl přijat jako členská země Evropské unie, přestože tedy severní část Kypru byla e, okupována Tureckem. To by e, tedy mělo e, nastat i s Gruzinskou republikou a Tímto pak Evropská unie udá tedy eh, příklad eh, tímto eh, vůči vaší zemi. Děkuji a poslední řečnice paní Mody. Thank you. And... Um, Děkuji. Děkuji, pane ministře, že jste mezi nás přišel. Um, asi neděláme dost často to, že bychom takto oslavovali úspěchy a proto také vítáme vaši přítomnost a e, veškerá vaše vyjádření ohledně toho, co vyzískala e, Gruzie s přidružení s DCFTA a s vlastně asociací s Evropskou unii. A já si myslím, že e, fakt, že došlo k těmto pozitivním výsledkům, Ehm, a že to přičítáte vlastně Evropské unii, tak je, že ty výhody ehm, mají zejména občané, že to tedy není jenom nějaké očkrtávání na nějakém seznamu, že to nejsou výhody jenom nějaké ehm, pro vládu nebo správní, ale že opravdu to cítí i občané a právě proto vyjadřují takto podporu Evropské unii. Zaznělo zde opravdu hodně připomínek a většina z nich eh, také vyjádřila podporu nás pro vás. Eh, projevilo se to v našem eh, usnesení mm, a věřím i jinými způsoby, že tedy vztahy mezi námi a Gruzií jsou opravdu pozitivní, zejména tedy podporujeme vaši územní celistvost. Buďte o tom ujištěn. Správně jste ve svých připomínkách uvedl seznam věcí, které je nyní potřeba vyvíjet do budoucna. Bylo by zajímavé vědět, jaké jsou konkrétně na tom seznamu vaše priority. Teď, když se dost, blížíme k Euronestu a k samitu zde v Bruselu, tak co bychom měli dávat na, eh, jako hlavní prioritu? Děkuji. Děkuji, pane Mody. A nyní, pane ministře, máte 10 minut, abyste zareagoval na položené dotazy. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Zejména tedy děkuji za zájem, který jste projevili o Gruzii, o toto setkání. A také vám děkuji za velmi zajímavé otázky. Opět se takto ukazuje váš závazek vůči Gruzii, kterého si opravdu vážíme. Já vám za to děkuji. Zazněla zde řada důležitých otázek a mám na ně pouze 10 minut, takže se pokusím odpovědět stručně na všechny. Nejprve role Gruzie v regionu. Gruzie si přeje být eh, poskytovatelem míru, bezpečnosti a stability v regionu. Toto je politika, kterou sledujeme ve vztazích, které budujeme se zeměmi v našem regionu. to je také podkladem všech reform v Gruzii. Chceme také podpořit zájmy našich evropských přátel, chceme podpořit evropskou bezpečnost, chceme být součástí evropské bezpečnostní architektury a také evropských hospodářských příležitostí. Pracujeme na dalším eh, rozvoji vztahu nejenom s Evropskou unii, ale také máme úzkou spolupráci se zeměmi Střední Asie a také eh, Dálného východu. My si myslíme, že Gruzie jako eh, spolehlivý partner Evropské unie v jádru Evropy by tedy opravdu mohl být významným centrem pro také eh, podnikání nebo rozvoj eh, obchodu mezi Evropou a Ázií. Zazněla zde otázka ohledně Turecka a to několikrát. My s Tureckem spolupracujeme na projektu strategického významu eh, pro Evropskou unii, jako například železnice která bude inaugurována 30. října. To je vlastně dlouho očekávaný projekt, který, která se, tato železnice se budovala řada let, propojí Azerbajdžán, Gruzii a Turecko a vlastně vytvoří nové propojení mezi Asií a Evropou. S těmito dvěma zeměmi také pracujeme na dalších strategických projektech, jako je například Eh, poskytování dodávek energie a také eh, plynu, eh, dodávání kaspických zdrojů. Už vlastně máme plynovody, které existují a dochází také k novému budování. Jsou to velmi důležité strategické projekty, které nás takto propojují. Um, podporují velmi dobré sousedské vztahy. Eh, nám opravdu jde o úspěch těchto projektů, jde nám o úspěch spolupráce. Opravdu doufáme, že některé procesy, které v tuto chvíli jsou eh, mezi Tureckem a Evropskou unii kontroverzní, že eh, otázky, které ovlivňují náš region, budou vyřešeny a že i nadále budeme eh, spolupracovat i na posílení euroatlantského společenství evropské bezpečnosti a že budeme partnery ve všech směrech či ohledech je v našem zájmu eh, pracovat nejenom se zeměmi, které jsem vyjmenoval, ale v tuto chvíli budujeme také silné vazby zejména na přidružené země. Zaznělo tady otázka ohledně Ukrajiny, Moldavska, jak by měla vypadat spolupráce, co by měla Evropská unie udělat pro posílení reformních procesů v těchto zemích a také pro posílení spolupráce mezi těmito zeměmi navzájem. My vedeme aktivní dialog jak s Ukrajinou, tak s Moldavskem, jako s přidruženými zeměmi. Hledáme příležitosti, možnosti eh, nových integračních kroků. Snažíme se tedy využít všechny výhody eh, dohody o předružení a na základě toho pokročit dále také v našich vztazích i s Evropskou unii. Jde nám o to, aby uspěli, eh, ale jde nám také o to, aby uspěly všechny země v rámci východního partnerství. Projekt východního partnerství je pro nás obrovsky důležitý, jako pro všechny členy. A Myslím si, že to je vlastně takový pozitivní duch, který potom zaznamenáme určitě i na tom samitu. Existují rozdíly mezi mírou eh, eh, přiblížení se, eh, tedy evropské integraci, ale je důležité, že přeci jen je tam jednota, co se týče těch zásad evropského partnerství či východního partnerství a my určitě nadále budeme spolupracovat v rámci tohoto velmi důležitého projektu. Zároveň ale je dobré ponechat si také e, možnosti bilaterální spolupráce. My budeme i nadále spolupracovat e, prostřednictvím tedy bilaterálních e, kroků s Evropskou unii. Teď další otázka. Jaké jsou hlavní priority? Vymenovali jsme šest priorit e, v našem bilaterálním integračním procesu s Evropskou unii a když tedy hovoříme o jedné hlavní prioritě, tak je politická. Jsou to politické signály. Také politická podpora, která musí trvat ohledně e, evropských tedy aspirací Gruzie to nás určitě přivede k většímu, větším úspěchům v budoucnosti. Ohledně interních otázek, ještě k sousedům eh, řeknu poslední věc. Zazněla zde otázka ohledně vztahu mezi Ukrajinou a Gruzií. My máme velmi úzké vazby na Ukrajinu. Například v tomto roce došlo k návštěvě našeho premiéra na Ukrajině. Ukrajinský prezident zase navštívil Gruzii. Tyto vztahy eh, vychází vlastně ze vztahů mezi zeměmi, ne mezi osobnostmi. A eh, doufáme, že určitě nebudou žádné osobnosti, které by narušovaly tyto vztahy mezi těmito našimi zeměmi. Co se týče těch interních otázek, zejména tedy za prvé ústava. Máme velmi pokrokový dokument, což podpořila i e, komise z Benátek a Jde nám tedy o poskytování nových sociálních, environmentálních lidských práv. Jde tady o nezávislost soudnictví a svobodu médií. A poprvé v historii Gruzie také evropskou a atlantickou trajektorii. Je to tedy obrovsky důležitý dokument, který eh, vytváří opravdový základ pro evropskou Gruzii. A my věříme, že v budoucích letech to bude všem zřejmé, jak v, rám, v naší zemi, tak i mimo ní. Tyto změny zajistí větší politickou pluralitu a větší příležitosti i pro působení opozice. Zrušení bonusových systémů, to byl další ústupek, eh, v tomto, který udělala vládnoucí strana v tomto smyslu a pak máme eh, žádost eh, dalších prezidentských voleb přímou volbou. Takže vlastně změna na nový volební systém, co se týče prezidentských voleb, ale také parlamentních voleb. K tomu dojde eh, společně tedy v roce 2024 a to je zase velký úspěch eh, pro naši zemi. Eh, co se týče jiných voleb, Teď jsme vlastně v předvolebním procesu. 21. října nás čekají místní volby. Máme tedy pozorovatele na místě z různých organizací či institucí a všechny zprávy upozorňují na to, že máme svobodný volební proces a já jsem přesvědčen o tom, že to zase bude velký úspěch pro naši demokracii. Gruzii eh, také leží na srdci zajištění práv a příležitostí pro všechny naše občany. Evropská Gruzie s evropskými standardy, eh, která by byla integrována do Evropské unie, to je pro nás způsob um, un, sjednocení vlastně i pro občany, kteří žijí v Abcházii, v Osety, eh, tak aby se vlastně um, zapojili do prostředí, který, eh, které by bylo tedy dobré pro všechny, eh, kdo žijí v Gruzii, pro všechny naše občany. A my opravdu se snažíme o šíření demokrati, demokracie naší evropské agendy, tak aby se to dostalo ke všem občanům Gruzie, včetně těch, kteří žijí v okupovaných regionech. Eh, potom, eh, co se týče těch eh, interně vysídlených osob, jak to řešíme. My jsme přijali velmi silná rozhodnutí a usnesení. Tady jsme vlastně měli taky rezoluci Evropské rady, tedy Rady OSN pro lidská práva. To bylo z března tohoto roku, kde byla také zmíněna potřeba znovu vstupu Vysokého komisaře pro, pro lidská práva do okupovaných regionů. Zatím se to nepodařilo realizovat. Máme také podporu Evropy, evropských zemí pro toto usnesení a budeme tedy na tom i nadále pracovat s vaší podporou, tak abychom mm, využili tyto mezinárodní nástroje, aby to fungovalo, abychom dosáhli výsledků. Co se týče tedy těch vnitřně vysídlených osob, tak v tomto roce máme větší podporu než v předešlých letech. Na Radě Evropy je tedy řádná zpráva eh, generálního tajemníka a také bylo přijato rozhodnutí eh, eh, zástupci ministrů kde se vlastně hovoří opravdu o hrubém porušování ze, eh, z ruské strany a e, vlastně používání síly v těch okupovaných e, regionech. A je te, vyzývají se proto, aby plnili své povinnosti a závazky. To ale nestačí. My tedy vlastně pracujeme nejenom s mezinárodními organizacemi, ale vlastně i v, ve formátu ženevských rozhovorů a e, my opravdu doufáme, že i s silnou podporou Evropy e, jako takové, e, Evropské unie jednotlivých členských států, že tato věc tedy bude konečně řádně vyřešena a že vnitřně vysídlené osoby se budou moci vrátit do svých domovů a že lidská práva budou zachována ve sjednocené Gruzii s mezinárodně uznávanými hranicemi, tedy v rámci těchto mezinárodně uznávaných definovaných hranic. Omlouvám se, že nemohu odpovědět eh, detailně na všechny zbylé otázky, protože už eh, bohužel na to není čas, ale samozřejmě rád budu pokračovat v dialogu v budoucnosti. Já vám děkuji za tuto výměnu názoru a že jste zareagoval na dotazy členů parlamentu.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 So, ladies and gentlemen. Takže dámy a pánové, vážení kolegové, dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání, číslo 5. Outside. Thank you. So we have for this... Máme čas eh, do 10.50 na tento bod, takže eh, se pokusme eh, o co největší stručnost výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Druhá výměna názorů eh, k mé vlastní zprávě této, k tomuto tématu. Děkuji všem kolegům, kteří přispěli k textu, zejména sínovým zpravodajům jednotlivých politických frakcí. Máme za sebou eh, zajímavé setkání, eh, kde jsme se dohodli o 24 pozměňovacích návrzích. Na eh, žádost některých kolegů jsem se rozhodl předložit několik nových kompromisních pozměňovacích návrhů k CSDP. Někteří z vás také tedy trvali na silný signál v této věci, e, potom e, k e, vývoji na Středním východě a v Iránu. A je tam také odstavec k rozpočtu CFSP, to je z rozpočtového výboru. Já doufám, že s těmito novými návrhy ten text bude komplexní a úplný i dle vašeho názoru. Rád bych vám všem připomněl, že Máme zprávu o CSDP a různé regionální zprávy před sebou. Takže ještě jednou bych eh, zopakoval, že má zpráva není zaměřit se na jednotlivé ty eh, země a regiony a kontinenty. A, a chce se eh, vyhnout popisnému encyklopedickému přístupu, ale spíše v tam a má obsahovat určité strategické směry k CFSB. Takže děkuji ještě jednou eh, tím zpravodajům politických frakcí a teď jim dám slovo. Knut Fleckenstein eh, tady s námi dnes být nemůže, takže místo něj nastoupí paní Piry jako první. Děkuji, pane předsedo. Ano, já tady eh, zastupuji dnes Knuta, protože bohužel tady s námi nemůže být. Jeho jménem a jménem S a T by rád eh, signalizoval, že jste eh, měli produktivní zasedání stínových eh, zpravodajů a těch 24 kompromisů je silných a, a že ten text bude dobrý. Také podporuje přístup nezaměřovat se příliš na jednotlivé země, protože pak to bude vyváženější dokument a rád by eh, poděkoval Davidu McAllisterovi, vám tedy a silným zpravodajům za eh, dobrou spolupráci. Děkuji. Já vám také mnohokrát děkuji. Katy Piri za laskavá slova. A teď pan Paet, který zastupuje pana Van Balna. Dobré ráno, já vám děkuji. Za Alde bych rád také uvedl, eh, že toto je silný a dobrý text, který jasně podporujeme mnoha, a je tady mnoho problematických věcí. No, bo, bohužel ten nešťastný případ trvajícího ruského násilí na Ukrajině a také jeho chování jako globálního aktéra, boj s terorismem, migrace a tak dále. Jsem si také jistý, že některé důležité otázky se musí řešit specificky, například potřeba a větší obrané spolupráce v EU Teď musíme posílit eh, obranou spolupráci. Další eh, téma, které je stále důležitější, je eh, zlepšování kybernetické bezpečnosti. Je to součástí tedy vnější a společné zahraniční bezpečnostní politiky. Opět spolupráci s NATO. Děkuji panu zpravodaji, s jiným zpravodajům, ale jasně podporuje ten text. Děkuji pane Paete, a teď za NGL paní Lezing. Děkuji. I když eh, první eh, eh, snaha zpravodaje byla k tomu přistoupit prakticky k té zprávě, a to bezpečnostní a obraná politika je tam a důležité téma. My to vnímáme poněkud problematicky, že se tady vůbec nehovoří o tom, že ty hlavní příčiny e, konfliktu jsou sociální povahy a výsledky e, ekologických problémů a klimatických změn a tak dále. Ta zpráva e, spíše sugeruje, že ty problémy lze vyřešit vojensky z našich kompromisních pozměňovacích návrhů eh, se do eh, závěrečného zdění, nebo z našich pozměňovacích návrhů se do kompromisu eh, nedostaly žádné. Nicméně myslím si, že ta zpráva směřuje někde dobrými směry. Kompromisy 8 a 17 podporujeme. Nebudu vám říkat, o čem to je. U řady dalších kompromisů Naše eh, základní pozice nejsou slušitelné, proto je odmítáme. Zejména k tomu patří eh, kompromisy, eh, které obsahují pozměňovací návrhy pravicových a fašistických stran. To bohužel nebylo změněno a znovu eh, předložíme menšinovou zprávu. Děkuji. Děkuji, paní Lezing, To vaše slova. Eh, ten výsledek jsem tak nějak očekával. Pan Schaffhauser, Monsieur Schaffhauser, pardon. Tak eh, můžete vyslovit mé eh, jméno eh, v německy, švýcarsko-německého původu. Pane předsedo, my samozřejmě tuto zprávu nepodpoříme. Pokud se podívám eh, na ty návrhy pana předsedy, který ten text podporuje, tak je zřejmé, Eh, že se tady dotýkáme tedy evropské svrchovanosti, hmm, ale ne příliš formálně, tady se eh, zbavujeme národního pohledu, ale eh, musíme se k tomu stavět konzistentně. To znamená, že je třeba skutečný rozpočet pro eurozónu, skutečný, skutečný evropský rozpočet. V současné době Německo s tímto nesouhlasí, takže musíte vědět, co chcete Buď se na to podíváte jako my, na, ná, je to národní pohled, odmítnete evropskou svrchovanost, nebo a, a přijdete s úplně evropskou logikou, to jste udělal vy, a potom si musíte uvědomit, že Evropa potřebuje evropský rozpočet. Nemůžete na jednu stranu říci, že jste Evropané a potom odmítat evropský rozpočet. Děkuji. Děkuji, pane Schaffhausere. Ještě nějaké další připomínky? EKR, zelení, EFDD? Ne. Tak tomu tady není. Tak ještě e, jednou e, harmonogram. Hlasovat e, na výboru se bude 6. listopadu na plenárním zasedání v prosinci. Mnohokrát děkuji. A teď se tady můžeme 15 eh, minut 15 eh, minut dřív pustit do bodu 6. Doporučení Radě komise a SVČ k Hongkongu 20 let po předání. Tak já zase předám eh, předsedání panu Kosovi. Takže nyní se budeme věnovat bodu 6, což je rozprava na téma doporučení Rady komisi a SVČ k Hongkongu 20 let po předání. Hongkong je v dnešní době jedním z nejvýznamnějších finančních a obchodních středisek světa a obyvatel Hongkongu si užívají eh, vysoké eh, kvality života, takže já bych předala slovo zpravodaji Alin Smith, a abychom eh, byli obeznámeni s tímto tématem. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já toto doporučení představím stročně. Uh, a velice bych chtěl poděkovat Paulovi a dalším zaměstnancům a sekretariátu, kteří mě podpořili v této práci i v, v kontaktech se zúčastnými stranami z misí Hongkongu, Číny v Bruselu, SVČ. Myslím, že všichni, s kterými jsem byl v kontaktu, eh, měli velice otevřenou mysl a kvalitně spolupracovali. A to si myslím, že je důležité ostatně eh, pro naše kontakty, abychom tedy i maximalizovali tyto eh, vztahy, protože i takovéto zhodnocení vlastně opravdu důležité, abychom mohli dále rozvíjet kvalitní vztahy s tímto naším významným obchodním partnerem aniž bychom byli nějak příliš kritičtí, protože tady si samozřejmě můžeme od ní hodně poučit, třeba co se týče zprávy s odpadem nebo využívání větrné energie. Tady jsou obrovské prostory pro spolupráci i třeba po naučení se o tom, jak mohou spolu eh, existovat dva různé systémy, třeba soudní systémy v jedné zemi a podobně. A já doufám tedy, že co se tohoto textu zprávy si získám rozsáhlou podporu ze strany kolegů. To je vše, co se týče mých eh, připomínek. A nyní stínový zpravodajové, paní Svík. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat za návrh eh, eh, tohoto textu zprávy. Já bych také chtěla poděkovat všem spolupracovníkům a sekretariátu za to, že umožnili vytvořit eh, podmínky pro vypracování zprávy. Já jsem stínová zpravodajka. Víte, že máme určitou lhůtu do 24. října pro předkládání pozměňovacích návrhů a my se tedy pokusíme uh, na pomoci vylepšit tuto zprávu. Ano, Hongkong je významným obchodním partnerem Evropské unie, také nám leží na srdci situace s demokracií a také e, ta situace jedna země, dva různé systémy, to je věc, kterou musíme brát v potaz a, uh, Hongkong se nachází tedy na té 15 zemí s velice úzkými obchodními vztahy, e, které má Evropská unie. Evropská unie a Hongkong navýšili spolupráci také v oblasti vyššího vzdělání prostřednictvím programu Erasmus a také dalších e, programů ve prospěch mobility. Také spolupracuji tedy s nejrůznějšími evropskými univerzitami a já tedy za sebe mohu říci, že se těším, až budeme mít tedy tuto zprávu um, rozšířenou prostřednictvím pozměňujících návrhů. Doufám, že my k tomu přispějeme. Děkuji a nyní má slovo pan Leinen. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich darf äh, Děkuji, pane předsedo. Já se chci omluvit za pana Pikulu, našeho zpravodaje, který eh, zde dnes nemůže být, ale byl předsedou, eh, je předseda delegace eh, do Číny, ale mm, jako já jsem ten předseda delegace do Číny a tohle téma mě samozřejmě zajímá. Samozřejmě děkuji kolegovi za zprávu. Jedná se o dobrý přehled situace v Hongkongu 20 let po předání my věnovali eh, jsme tomu eh, Hongkongu eh, v posledních letech příliš pozornosti. Měli jsme tady dvě usnesení k knihkupcům, kteří zmizli, ale situaci ve městě jsme se téměř nevěnovali. A proto by bylo tedy eh, zajímavé se zabývat eh, tímto eh, markantním důležitým městem. Je to země dvou systémů. To bylo slíbeno na 50 let, z toho jsou, se, jsou 20 let pryč teď. 30 let nás ještě čeká. A už k tomu může mít několik postřehů k tomuto statusu. Bylo zjevné z různých intervencí v Pekingu do hongkongské demokracie, do demokratického hnutí, že eh, spousta eh, novinářů už eh, nepíšou to, co, nepíše to, co by chtělo, chtě, chtěli psát a potom ty knihkupci, tady je to dění proti těm slibům, že Hongkong zůstane demokracií s nezávislým mm, soudním systémem, médií, eh, politickým pluralismem a základními právě svých občanů. Samozřejmě to procesní hodnotí v Hongkongu bylo do hodně daleko sále. Jsou eh, tady eh, skupiny, které už chtějí jednu ze dvou systémů, ale eh, eh, nezávislost, to je samozřejmě, my, my jsme vždycky byli pro politiku jedné Číny a myslíme si, eh, že naše připomínky půjdou tímto směrem. Pan zpravodaj také uvažoval o těch problémech velkoměsta. Hongkong je mnohamilionové město a má všechny problémy velkoměst od zásobování energiemi, po eh, odpadové hospodářství, migraci, imigraci. A opravdu na to musíme mít, eh, to musíme mít na paměti, když se zabýváme Hongkongem. Já si myslím, že Evropská unie eh, toho dělá hodně s těmi velkými obchodními centry s a ta zpráva je opravdu další v etapou spolupráce v Evropské unii s Hongkongem. Těším se na eh, práci na této zprávě. Děkuji a nyní má slovo pan Belder. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já jsem si eh, s potěšením eh, vyslechl eh, kolegu Smise a přečetl si jeho zprávu a samozřejmě také ta zpráva o potlačení tisku v létě v Hongkongu, kdy se jednalo o identitu Hongkongžanů a Eh, jejich vazby na eh, Čínskou republiku. Musím eh, po přečtení té zprávy opětovném, že podáváte mimořádně v přesnou, přesný a komplexní obraz a za to zasloužíte kompliment. Jestli můžu ještě připomínku, u doporučení je, nechybí tam ta eh, kritika, ale jenom v první části hovoříte o tom, že princip jednoho eh, jedné země dvou systémů jsou do značné míry respektovány. Jak říkal kolega Leinen, a my to máte ostatně ve své zprávě, to, co eh, se děje s těmi zmizelými knihkupci, co to teď vychýlí celou tu rovnováhu. Myslím si, že ta, ten odstavec není úplně vyvážený, ale zbytek eh, je eh, dobrý. Tam je řečeno, co se tam děje. Tam ty fakta jsou správně, ale ten eh, interpretační rámec bych chtěl upravit, takže se těším na mimořádně úspěšnou spolupráci, tak abychom došli k závěrečné verzi této zprávy. Mnohokrát děkuji. Děkuji, pan Bal. Děkuji. Ano, já souhlasím s kolegy v tom, ano, že je to kvalitní návrh textu. Jak víme, Kongkong se rozvinul v otevřenou eh, společnost a měli bychom podporovat v té podpoře eh, respektování toho, že tato země, jedna země s dvěma systémy, tedy tak to bude pokračovat. Ano, jsou tu určité věci, které je třeba řešit, narůstající harassment na úrovni politických stran, narušení svobody tisku, utažení eh, jaksi kontrol nad určitými politickými knihami a myslím si, že život obyvatel je tímto narušován, je třeba tomu věnovat pozornost také. Brát v potaz napětí na korejském polostrově, měli bychom brát v potaz také ty situace praní špinavý severokorejských peněz na úrovni eh, těch hongkongských bank a tedy možná i kapitálové spojení s korejskými bankami. Děkuji a já bych předal slovo opět panu zpravodaji, panu Smithovi. Děkuji, děkuji vám kolegové opravdu za pozitivní připomínky. Myslím si, že je to tedy vyjádření toho smyslu, že si přijete ještě ráznější text, a je třeba tedy, abychom to nějak diplomaticky dali dohromady. Eh, zazněly tu témata ty diplomatické vztahy, ekonomické vztahy, univerzitní spolupráce. Já myslím, že toto všechno je dobrá příležitost, abychom u toho 20. příležitosti znovu zhodnotili tu situaci Hongkongu. Já samozřejmě velice rád posílím ten text i oblast soudnictví, nezávislá média a k tomu, co řekl Joe Linen. Ano, jsou tu určitý aktéři v Hongkongu, kteří se snaží o nezávislost a my to eh, explicitně dáváme, že nespochybňujeme tuto eh, situaci eh, stav a Hongkongu. To je samozřejmě debata, která přísluší Hongkongu, ale my bychom měli uznat realitu takovou, jaká je. A um, ano, Mm, myslím si, že je třeba nalézt tedy správnou rovnováhu. Mm, rád tedy přijmu nějaké pozměňovací návrhy v této věci. A pak, co se týče toho odkazu na Koreu a praní špinavých peněz, občas tedy v takovém obsáhlejším eh, slova smyslu eh, tuto otázku řešíme například ve věci Tajvanu. Tady Hongkong asi není výjimka, takže Určitě tedy eh, i to praní špinavých peněz ve vztahu k Hongkongu je závažná záležitost. Uh, Myslím si, že už eh, to tak bylo i v minulosti, věnovali jsme tomu pozornost, myslím, že se v této věci dělá hodně a, a děkuji tedy za, i za vaše um, obohacení tu, toho textu, budu se těšit na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji uh, panu zpravodaj, ještě chci připomenout lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů, bude to úterý 24. října a druhé eh, zasedání hm, AFETu na toto téma bude 20. listopadu. A nyní bude následovat po přestávce eh, do 11 hodin přestávka a poté budeme mít společné zasedání s výborem pro rozvoj.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 Colleagues, the last point of this day. I will speak in Spanish. Vážení kolegové, prosím, připravte se, budu hovořit španělsky. Poslední bod našeho pořadu jednání je téma Středoafrická republika, aktuální situace. Je to téma, které budeme projednávat společně s výborem pro rozvoj. Já bych chtěl uh, přizvat, eh, tedy pozdravit eh, pozvané hosty Kena Vervekého, ředitele pro Afriku z SVČ, paní Karlu Montesi, která je ředitelkou pro západní a střední Afriku generálně ředitelství DEFCO a Susan Malon, která je vedoucí oddělení pro severní, západní a střední Afriku z DG ECHO. A stejně tak bych chtěl přivítat paní Naja Droždy, která je zástupkyně zvláštního zástupce pro multidimenzionálně integrovanou stabilizační misi do Středoevropské republiky. Toto, eh, tuto vyměnu názoru rozdělíme do dvou částí. V první řadě to bude tedy pohled ze strany Evropské unie, těch přizvaných hostů z ESVČ a z Evropské komise. A pak tedy, jakožto eh, reakci, máme tu příležitost vyslechnout si tedy eh, zástupkyni Minuska. Um, před prezident Středoafrické republiky nedávno zdůraznil, jak jsou významné ty výzvy, kterým čelí jeho země. Bohužel v roce 2017 se bezpečnostní situace v zemi vážně zhoršila, došlo k navýšení násilí ze strany ozbrojených skupin které způsobují velké utrpení a zejména tedy oběti mezi civilní populací. Tedy více než kdy jindy tato země potřebuje pomoc mezinárodního společenství, takže je velice vhodné nyní diskutovat o Středoafrické republiky a to ze všech hledisek, ze všech náhledů, jako je politická situace, bezpečnost, rozvoj, humanitární pomoc. Ještě než předám slovo eh, pozvaným hostům, předám slovo také místo předsedovi výboru DV, aby se vyjádřil. Prosím, máte slovo. Gracias, eh, Javier. Thank you very much. Eh, thanks to the commission. Děkuji, děkuji také komisi a ESVČ eh, za to, že převzali iniciativu, <clears throat> že takto vlastně i naše výbory AFET a e DV přivedly k této společné diskusi o situaci ve eh, střední Africe, ve středoafrické republice. Zásadně důležité je položit si otázku, co můžeme udělat do budoucna. Středoafrická republika obdržela pouze eh, poměrně malou podporu z mezinárodní společenství a to přesto, že obyvatelstvo této země patří k nejchudším jako výsledek eh, eh, konfliktů, eh, násilí, koloniální minulosti a také nedostatečnému a nedostatečně zodpovědnému fungování státu. Od roku 2013 došlo k vysídlení asi eh, milionu obyvatel. To je v podstatě 20 populace. Potom vlastně eh, po krizi v roce 2014 mezinárodní společenství a zejména EU se znovu zapojila do snah e, přinést mír a prosperitu. V červenci roku 2014 Francie, Německo a Nizozemsko společně ustanovili svěřenecký fund Beku eh, ve výši 64 milionů eur, tedy to byla původní částka, která se zvýšila na 230 milionů eur – A nyní tam zbylo 110 milionů eur. V mainstreamových médiích bohužel moc neslyšíme o Středoafrické republice. Situace se ovšem nelepší Řekněme, že tedy v červenci eh, vznikla eh, jakási cestovní mapa k míru a prosperitě, takže to je pozitivní, ale nábožen, eh, násilí trvá a je to opravdu alarmující. Humanitární i bezpečnostní situace je opravdu alarmující. Jak na to upozornila i nedávná zpráva Human Rights Watch. Dochází k eh, zabíjení civilistů, k, ke znásilňování, k sexuálnímu násilí, k vysidlování obyvatel. Ty věci se úplně dostávají mimo kontrolu a eh, jsou tam taky obrovské problémy s eh, zneužíváním dětí a Nyní je vlastně asi půl milionu eh, těchto mm, vysídlených osob, eh, které se tedy pohybují v rámci země a stejné množství půl milionu je nyní v sousedních zemích. Takže ta situace se zhoršuje, potýkáme se s řadou problémů A dnes chceme odpovědět na důležité otázky. Jednak, jak transformovat tento stát eh, ve strukturovaný stát, který opravdu své obyvatele podpoří za druhé eh, je vlastně eh, obrovská otázka ekonomika. Jak transformovat ekonomiku, která eh, by ideálně měla poskytovat živobytí v mírových podmínkách. A za třetí, jak omezit násilí, potom jak odzbrojit a znovu integrovat ti, kteří jsou dnes v milicích. A potom otázka beztrestnosti? To je velká otázka. A také, jak podpořit usmíření. Jak zajistit, že ty nejnaléhavější humanitární potřeby jsou poskytnuty těm, který, potřebným tedy? A jaká je role EU a OSN? Nad rámec toho, co udělali do posud. To jsou tedy opravdu důležité otázky a já nyní dám slovo eh, Koenu Vervakevo, který je ředitelem pro Afriku na SVČ, aby nám poskytl pár odpovědí. Eh, děkuji mnohokrát. Dobré dopoledne. Děkuji za to, že jste přišli diskutovat o situaci ve Středoafrické republice. Děkuji také, že nám kladete tyto dobré otázky. Já věřím, že budeme schopni odpovědět na tyto otázky. Na začátku připomenu, odkud pocházíme. Jak jste říkal, v roce 2013-2014 Středoafrická republika se potýkala s nejhorší krizí ve své historii. Rozpoutalo se tam v Eh, násilí mezi eh, dvěma skupinami, které bylo tedy pouze zastaveno vojenským zásahem ze, ze, ze strany eh, i francouzských jednotek OSN a zapojením EU, e také našich misí mírotvorných. Nebylo to dostatečné je potřeba, aby na tom stavěla i politika. K politické otázce eh, zdůrazním bruselskou konferenci, kterou Federica Mogherini zorganizovala v listopadu 2016, kdy vláda předložila plán pro obnovu a mírotvorbu a my jsme tedy kolektivě, kolektivně odvedli skvělou práci, abychom mobilizovali více než 2, milion, 2 miliony eur na podporu eh, této obnovy ehm, volby, které proběhly v roce 2015 a 2016, byly do značné míry financovány Evropskou unii a byly ehm, poměrně úspěšné, když zvážíme, jak těžká byla politická situace. Eh, Evropské unii samozřejmě šlo o to, abychom měli nějaký protišek, aby se obnovil ústavní pořádek. I přes to, že proběhly tyto volby přes mobilizaci obrovské podpory ze strany mezinárodního společenství, musíme přiznat, že od roku 2016 a eh, hlavně tedy v tomto roce za, zase zaznamenáváme zhoršení bezpečnostní situace. Opět došlo k obnově bojů a problémem je neschopnost vlády umožnit lidem tedy žít lepší život v bezpečí. Takže boje mezi dvěma hlavními seskupeními se znovu vzplála. V první polovině roku 2017 zemřelo více než 800 lidí a 1,2 milionů lidí bylo nově vysídleno, vlastně včetně v regionu. To dopadá na všechny části země, kromě hlavního města. Jde tady o boji mezi ozbrojenými skupinami, o kontrolu a přístup ke zdrojům. Zlato Eh, diamanty, eh, pastviny. A eh, pojí se to s nedostatkem právního státu a řízení a zprávy. Také vlastně tady jsou i potom samozřejmě problémy se sousedním Sudánem, jak, co se děje v Chartumu a tak dále. Dalším problémem jsou ještě potom eh, do toho vstupují eh, náboženské eh, otázky, nenávistné projevy. Mm. Jeho východ byl jednu dobu chráněn před těmi Eh, řekněme, projevy násilí, ale i zde vlastně teď už dochází k tomu eh, k cíleným útokům eh, na základě tedy náboženství a etni, etni, etnika. Takže v první řadě je potřeba, aby vláda chránila civilisty, má ale problémy s implementováním vlastního mandátu. Eh, došlo, vlastně je tam tedy problém i eh, s mírotvornými snahami OSN. Několik eh, z nich také položilo život a v tuto chvíli probíhá strategický přeskum zprávy a my doufáme, že tedy dojde k posílení mise Eh, že se takto eh, rozhodnou v New Yorku. Došlo, eh, tedy došla zpráva pana Guterese k tomuto tématu a předpokládáme, že ji dostaneme dnes. I když budou zvýšené kapacity Minuska, tedy nezajistí celé území Evropská unie se opravdu zapojuje, eh, má tam misi pro, vojenské, pro vojenský výcvik, chce vy, eh, vycvičit eh, dva až tři bataliony pro ehm, vnitrostátní, tedy armády. Jde tedy o to, aby to bylo v rámci celé, eh, řekněme, reformy eh, bezpečnostního sektoru. Eh, předpokládáme, že taky prodloužíme mandát o další dva roky pro tuto misi a že poskytneme podporu i pro budování kapacit pro policii Jediné řešení je ale nalézt eh, komplexní politické řešení, mírové, eh, mírovou dohodu a usmíření. Takovýto proces je potřeba, aby samozřejmě vedla vláda. My máme legitimní vládu, která vzešla z voleb. Eh, je ale samozřejmě potřeba, aby toto vláda také měla podporu mezinárodní společenství. Pomáháme vládě Vyslali jsme se, eh, odborníka, který by měl tedy pomoci eh, vládě v celém tomto procesu. Vycházíme z takzvané eh, africké iniciativy, kde jde o propojení všech sousedních zemí se Středoevropskou republikou ty sousední země samozřejmě mají zájem na tom, aby se situace stabilizovala, protože to potom má také eh, dopad i na ně. Eh, jak už jsem říkal, vznikl takový proces, který potom eh, vedl k vytvoření jakési cestovní mapy k usmíření byla tam určitá napětí, co chtělo udělat vláda, co chtěl udělat ostatní. ESVČ Evropské unie tedy sezvala všechny zainteresované strany 21. června na setkání, aby se zajistilo, že všechny tyto iniciativy se nějakým způsobem propojí, že to bude koherentní. A toto setkání v Bruselu opravdu vedlo k určitému koordinovanějšímu přístupu a že to, co dělá Sante Gigio, bude tedy součástí celého toho širšího procesu. Je potřeba Eh, zajistit, aby eh, rebelové složili zbraně a aby se vydali na cestě reintegrace. Potom tady máme samozřejmě tu otázku spravedlnosti a beztrestnosti a nalezení správné rovnováhy. To je pro nás velmi důležitý aspekt. Eh, tady došlo k zločinům proti lidskosti a Určitě bychom byli proti jakékoliv paušální amnestii. Není možné dosáhnout trvalého míru pro bez spravedlnosti a usmíření. Je tedy potřeba nalézt tuto jemnou rovnováhu. i na dalších zasedání Africké iniciativy. My podporujeme eh, také eh, vznikl eh, trestní tribunál ve spolupráci s ICC. A teď už máme tedy v podstatě všechny ty prvky skládačky, abychom mohli postoupit ku předu Máme také zprávu OSN, která poskytuje eh, potřebné informace, které jistě využije i tento soudní tribunál. My jsme tedy také zapojeni do politické práce. Jsme v každodenním kontaktu s interesovanými stranami, s prezidentem a také s dalšími eh, zeměmi v regionu. Evropská unie se tam opravdu zapoje všemi nástroji politicky, eh, rozvojově, humanitárně, ekonomicky a Řekl bych, že to je opravdu oblast, na kterou trošku pozapomíná mezinárodní společenství, takže nedívejme se jenom na, se, na Sahel, nedívejme se jenom na africký roh, ale e, podívejme se tedy i na Středoevropskou republiku je to střed Afriky a e, pokud e, se to tam rozpadne, tak se to rozšíří do dalších zemí, takže určitě máme i strategický zájem. Nejenom, nejde tady pouze o humanitární lidské e, problémy, ale určitě i o strategické problémy. Nyní předám slovo kolegům. Děkuji vám. A nyní bych předal slovo paní Karle Montesi, která je ředitelkou pro západní a střední Afriku z DG DEFCO. Máte slovo na 10 minut. Děkuji. Je tady několik eh, kolegů a já tady ukážu, jak eh, ten eh, konkrétní přístup Evropské unie je integrovaný. Ta politická situace už byla podepsána, teda popsána tady kolegy. Máme tady e, velice, e, zvlášť, velice vážnou humanitární situaci a, to tež je i v Mali, čili já se zaměřím na ten eh, rozvoj eh, eh, nebo respektive reakci na krize. Evropská unie je důležitá pokud je o podporu Středoafrické republiky. My jsme tam přítomni během celé války, na celém území i během voleb nového prezidenta i jsme zorganizovali v e SVČ řadu eh, důležitých mezinárodních konferencí, abychom eh, zahájili obnovu země co nejrychleji. Na této konkrétní konferenci jsme eh, pracovali s řadou různých zemí na vytvoření strategie. Byla tady RCPCA, strategie pro mír, strategie pro rekonstrukce té země, která byla zpracována s pomocí OSN a Evropské unie. Tak, abychom vytvořili jasnou eh, strategii. Samozřejmě ta situace, ta humanitární situace a ekonomická situace celé eh, země eh, jsou nesmírně vážné. A, a samozřejmě celý ten rozpad základní infrastruktury a vůbec jakékoliv organizace v té eh, zemi, která je nezbytná pro fungování země, energetika, a to financování nedostatečné, tak aby bylo možné přijmout nezbytná opatření Dokonce i eh, platy ve státní správě jsou závažný problém. Situace je velmi vážná. Máme tady celou eh, řadu eh, prioritních činností. Za prvé, integrovaný přístup na straně Evropské unie, integrovaná pomoc pro krátkodobou a druho, krátkodobý a dlouhodobý rozvoj a zároveň tady pracujeme na reformách a bezpečnosti. Čili opět integrovaný eh, eh, přístup. Co jsme tady udělali o této konkrétní konference? Zaměřím se na ty stávající eh, problémy i na budoucnost. My jsme za prvé tedy vytvořili ten národní program, na kterém máme 320 milionů Pracovali jsme eh, na eh, tedy eh, vytvoření těch různých programů humanitární pomoci, podpořili jsme tam vládnutí, lepší finanční zprávu vlády, demokratické, demokratické vládnutí. Pokusili jsme se financovat, podpořit všechny reformy v bezpečnostním sektoru a proces zmíření na národní úrovni a zajistit také nezbytnou zemědělskou stabilitu a podpořit malé podniky. To jsou tedy la ripresa di un'attività eh, agricola. Ehm, quindi abbiamo... Například eh, můžeme tedy začít s tou zemědělskou činností. Eh, máme národní akční plán a v eh, červnu se nám podařilo zajistit příslušná opatření. Dali jsme 64 milionů euro, 25 milionů už bylo vyplaceno vládě, aby vláda prostě vůbec mohla. Vypadá to, že jsou problémy s tlumočením.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 Dobrá, takže já jsem uh, eh, uh, eh, hovořil italsky, protože přece jenom uh, můžu, ale dalo bych to i francouzsky nebo uh, anglicky. Takže, jak jsem říkal, uh, použili jsme první opatření a už eh, jsme vyplatili tu první tranči a, a tím eh, vláda nového prezidenta má možnost eh, zaplatit ty nejdůležitější výdaje, také platy ve vlastní zprávě. My tady už připravujeme další opatření a sice podporu reform bezpečnostního sektoru. Zejména proto, že eh, zde je třeba do, podpořit eh, proces smíření. Tahle opatření děláme v souladu s eh, opatřeními, která běží už v UTM k vzdělávání v armádě, armádnímu výcviku a potom také ve spolupráci s MINUSKou k vytvoření globální vize a tím, eh, abychom se postarali o nezbytné reformy v této oblasti. Pokud jde o nepřímou podporu eh, mm, obyvatelstva, tak tady máme eh, Beku Svěřenský fond. Od roku 2014 se nám podařilo pokrýt ty nejdůležitější potřeby obyvatelstva z, tímto, z tohoto fondu ještě 45 eh, eh, milionů eh, bude přesuzeno spinu do beku a, tím budeme moci rychle reagovat, abychom mohli provést co nejrychlejší opatření. Jak bylo řečeno, tady máme přístup k různým regionům izolovaným díky tomuto a tím jde o to, prostě, aby se ta vláda vůbec dostala do těch eh, regionů. Eh. Jsou tady eh, projekty pro zabezpečení potravin pro ty nejchudší části obyvatelstva a i další, pokrytí dalších deficitů. Už teď máme 500 osob, které dostaly ty nejzákladnější služby a ono samozřejmě také eh, jde o eh, zajištění základních hospodářských aktivit. Ty lidé, kteří eh, jsou teď úplně vydáni na pospas ozbrojeným silám, dostanou tak dojem, že mají nějakou perspektivu, že budou moci znovu začít s hospodářskou činností. Chceme také posilovat institucionální kapacity vlády asi víte, že veřejná zpráva je bohužel na nejvýš slabá a Evropská unie proto eh, zde musí poskytnout podporu jsou nevyhnutelné reformy a bez naší podpory nebudou moci být provedeny. Poskytujeme technickou podporu, abychom eh, společně s veřejnou zprávou ty reformy, které jsou nespírně eh, důležité, také mohli zvládnout. Dnes je eh, před námi výzva a spočívající v tom, že eh, je třeba dostat se i do eh, odlehlých regionů, aby se tam opravdu dalo obnovit znovu vládnutí. Eh, právě v těch bohužel eh, odlučných regionech. Tady tedy skončím a samozřejmě jsem k dispozici eh, do debat. Já vám děkuji a nyní předám slovo paní Susan Malon, která je vedoucí oddělení pro severní, západní a střední Afriku z DG Echo. Prosím, máte také slovo na 10 minut. Děkuji, pane předsedo, a dobré dopoledne vám všem. Jak Karla a Kun již podotkli, OSN byl hlavním mm, podpůrcem střední Středoafrické republiky. My jsme také Evropská unie jedním z hlavním dárců humanitární pomoci, čímž prokazujeme naši solidaritu tak zranitelné populaci této republiky a má to tedy odraz i na ostatní okolní země. Uh, od roku 2014 Evropská unie zaslala 88 milionů eur v rámci humanitární pomoci. Jen letos to bylo 24 milionů, což je celková částka pro podporu jak těm interně vysíleným, tak populaci postiženým, eh, postižené konfliktem, plus ještě podporu Um, humanitární podporu, kterou poskytuje Evropská komise uprchlíkům v sousedních zemí, konkrétně v Čadu a v Kamerunu. Takže, jak vidíte, Evropská unie byla jedním z hlavních humanitárních dárců v té humanitární krizi, která i nadále je tedy hluboce podfinancována. A ta ty údaje, tedy které máme, že v roce 2017 se částka navýšila a nyní už máme nějakých 500 milionů dolarů, které jsou zapotřeby, aby opravdu bylo zemi napomoženo. Zatím to financování probíhá pouze z 30% a my e, doufáme, že brzo budeme mít více informací. Tento nedostatek v pokrytí e, té podpory, humanitární podpory je opravdu znepokojící zastávající situace. Ostatně jste to vyslechli. Situace se zhoršuje a opravdu si vyžaduje mnohem větší míru mezinárodní pozornosti. Minulý týden, vlastně jsem celý týden strávila v Středoafrické republice společně s eh, řediteli tři e, důležitých evropských e, agentur. Byli jsme v těch významných hotspotech a tam mi se potvrdila, že potřeba humanitární pomoci je opravdu kritická, že se situace zhoršuje a je třeba mnohem větší mezinárodní pomoci. Jak Kuhn již poukázal, letos jsme zaznamenali několik uh, Eh, takových projevů násilí, jak na východě, na západě, tak ve středu republiky a zejména od 9. Eh, května dochází k násilným útokům, což vedlo k navýšení 50% navýšení těch interně vysídlených obyvatel. Již nyní je to 600 tisíc osob v té středoafrické republice interně přesídlených a kolem nějakých 480 tisíc jejich v sousedních zemích. To znamená, že jsme se vrátili do situace z roku 2013 a 2014, jak pan předseda zmínil na úvodu, tedy situace, kdy jeden z pěti občanů Středoafrické republiky musel opustit svůj domov a v podstatě závisí na pomoci situace zemí, jako je Středoafrická republika, tady situace je opravdu velice, velice zranitelná a to z celé řady důvodů, což se snažíme řešit prostřednictvím našeho rozvojového financování. Jsou nuceni eh, k přesídlení a to vede k tomu, že tato populace opravdu celkově závisí na eh, pomoci z zvnějšku. Více než polovina obyvatel Středoafrické republiky eh, vlastně eh, potřebuje mezinárodní pomoc. To je konkrétně 2,4 eh, milionu obyvatel v tuto dobu. Nicméně, jak jsme zaznamenali, ta potřeba humanitární pomoci je obrovská jsou tu ale také různé eh, výzvy pro tu humanitární pomoc. Eh, není to jenom nedostatek financování, jsou tu i další problémy. A jedním z těch největší, který zaznamenávají tedy humanitární aktéři, je otázka přístupu přístup eh, z různých eh, hledisek. V první řadě tedy eh, jen velice omezená silniční infrastruktura, různé skupiny populace se nacházejí v hodně vzdálených oblastech, takže i z fyzického hlediska je to velice náročné pro humanitární pomocníky. Za druhé z důvodu nebezpečení, navýšení Eh, násilí, které, k kterému dochází eh, v letošním roce, což jsou také útoky na humanitární pomoc, tedy zhoršují tu práci humanitárním organizacím. No a v neposlední řadě přístup je omezen kvůli také otázce vlastně přijetí. Přijetí těch humanitárních organizací ze strany jak populace, tak samotné vlády. A co tedy dělala Evropská komise s tou naší eh, letošní podporou? Já chci připomenout, jenom letos to bylo 24 milionů, to znamená, mají tu nouzovou humanitární pomoc v samotné Středoafrické republice. Ten mechanismus rychlé reakce má pomoci vlastně eh, eh, rychlou reakci humanitárních organizací pro ty, kteří eh, byli tedy vysídleni, základní potřeby, potraviny, mm, také eh, zdravotní podmínky, vzdělávací podmínky. A pak samozřejmě i nadále poskytujeme humanitární pomoc uprchlíkům, kteří museli utéct do sousedních zemí, zejména do Kamerunu a do Čadu. Těm poskytujeme tedy základní potraviny, což je ale eh, tedy palčivá otázka. Oni vlastně na tom úplně závisí a snažíme se také pro ně jim poskytnout určité možné eh, činnosti, kterými by si zajistili živobytí. A abych to ukončila, vzhledem k tomu, že tedy ty humanitární výhledy jsou poměrně slabé pro Středoafrickou republiku, tady bych chtěla zdůraznit pět prvků, o kterých si myslíme, eh, že by mohly na pomoci zlepšení té eh, poskytování humanitární pomoci. V první řadě tedy podpora, aby humanita osm humanitárních organizací navýšilo své eh, kapacity, aby mohly opravdu rychle reagovat eh, i v těch nejvzdálenějších oblastech, prostě aby mohly rychle reagovat, rychle se přesouvat. Eh, s tím bývají problémy v, v různých částech země. Za druhé, dále navýšit koordinaci mezi různými eh, organizacemi pomoci Středoafrické republice, aby mohli rychle analyzovat ty opravdové potřeby, aby mohli stanovovat jasné strategické priority. No a za třetí, jasně rozlišovat mezi občanskými a vojenskými aktivitami a úsilím. Tady vznikají opravdu velice komplexní situace a Určitě toto by pomohlo také k tomu lepšímu přijetí ze strany obyvatel té eh, mezinárodní pomoci. Dále eh, silné propojení mezi humanitárními a rozvojovými dárci. My na úrovni komise a celkově EU se snažíme umožnit toto propojení nejenom z té stránky, jak to zmínila Karla, a také eh, ta reakce mm, sousedních zemí k tomu tak dlouhodobému vlastně eh, stavu uprchlíků do sousedních zemí, protože tady vlastně není nějaká eh, vůle se nějak masivně navracet ze strany těchto obyvatel, vzhledem k tomu, že situace v jejich zemi se nezlepšila. Takže to není jenom nouzová pomoc. Je třeba nahlížet na to, jaké další nástroje použít, abychom opravdu uspůsobili tu reakci na tak dlouhodobou záležitost toho vysídlení. No a v neposlední řadě další důležitý prvek, to je tedy otázka um, navýšení mezinárodního povědomí, informovanosti o situaci ve Středoafrické republice. Pro Evropskou komisi ta situace um, uprchlíků v Kamerunu, v Čadu, to je taková zapomenutá krize. Pro nás eh, to znamená, že musíme s ještě větším úsilím tedy obhajovat eh, a poukazovat na tuto situaci třeba to dnešní setkání tady v parlamentu, všechna usnesení, která přijal parlament už v lednu, kdy jste apelovali na mezinárodní dárce, aby se navýšila ta úsilí, navýšila i pomoc směřující z Evropské unie, aby se pomohlo postiženému obyvatelstvu ve Středoafrické republice. Děkuji a nyní přišla řada na otázky, takže v první řadě položím otázku já sám a pokud někdo další se přihlásí, tak může pro nás je situace v Středoafrické republice naprosto znepokojující například ta rozsáhlá zpráva Spojených národů, kde se poukazuje na rozsáhlé konflikty v období 2013 až 15, nám prokazuje to panorama masivních vraždění, vlastně úplně válečná situace a vedle toho katastrofická ekonomická situace a má to obrovský dopad na civilní eh, obyvatelstvo, dopouští se tam k válečným zločinům a zločinům proti lidskosti. Mírová jednání a my se neměli vůbec eh, žádný eh, dopad, jako ta nedávná dohoda z června. V Středoafrická unie se také šla v začátkem října, aby vypracovala nějakou cestovní mapu a já bych chtěl znát názor našich expertů, do jaké míry ty dohody a různé iniciativy vlastně napomohly či nenapomohly k řešení situace a co můžeme ještě více udělat tady. Uh, my za GUE NGL si myslíme, že nepomůžeme tím, když tam zašleme více vojáků. Vyžaduje si to koordinaci s Africkou unii, zaměřit se také na otázku vzdělání a skoncovat s tím cílem bez, eh, cyklem beztrestnosti, také spolupracovat se spojenými národy, jejichž pomoc byla často velice přínosná pro řešení celé řady konfliktů. Další a další úmrtí, útoky na občany zneužívání a násilí vůči ženám. A jak je to tedy s řešením takovýchto obvinění a takovýchto trestných čilů? Bere to někdo vážně, protože my kteří opravdu věříme v ty mise Spojených národů a vidíme, že se i tam dochází k dopouštění násilí, tak se za to stydíme. A nyní má slovo Engel. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já ještě přispěji eh, k jazykové různorodosti a budu hovořit francouzsky. Mám tu dvě eh, věci. Za prvé, středoafrická republika tady vidíme, že došlo k úplnému zhroucení státu, tedy instituce a všechno to přestalo fungovat. A navíc tam Dochází také ke konfrontacím, ovšem stát jako takový ještě předtím už zanikl. Takže tato země, tady je třeba říci, že vlastně nikdy neměla období skutoč, skutečného strukturálního rozvoje, který by měl opravdový dopad na budování infrastruktur. Ale to samotné zhroucení státu po něm by eh, měla následovat totální rekonstrukce, protože stát vlastně nyní neexistuje. A pro mě je těžko pochopitelné, jak můžeme vlastně my pomáhat někomu, kdo neexistuje, kdo opravdu neexistuje. Prezident si také stěžuje, že je v podstatě bezmocný, cokoliv, eh, nedokáže cokoliv v zemi prosadit. Ty institucionální konflikty jsou velice složité, těžko se řeší a většina kontroly samotnému státu uniká, tak si kladu otázku, zda s ohledem na tuto situaci by nebyla zapotřebí větší míra koherentnosti v té podpoře, kterou poskytujeme. A ještě bych chtěl položit otázku, co se týče nástrojů, co se týče humanitárních potřeb, rozvojových potřeb oblast bezpečnosti, co se týče o obnovu státu. Tady je, tady je hodně těch aspektů, tak eh, zda bychom nemohli zlepšit i efektivitu této naší pomoci a abychom opravdu měli koherentnější a zacílenější přístup. Takže to byla taková moje první hlavní obava a otázka. Mě například šokovaly ty e, záležitosti týkající se akceptace e, té přítomnosti e, některých ve Středoafrické republice. Nám se nikdy nezdálo, že bychom tam nebyli vítáni. Možná byste tedy na to mohli trošku dopodrobna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 Eh, Středoafrická republika eh, vypadá to, jak kdyby tyto eh, bezpečnostní úvahy nikdo dostatečně nezvažoval. Takže jak na to pohlíží delegace Evropské unie? A diplomatická zastoupení členských zemí. Co se z toho můžeme poučit? Ta situace se, když se může takhle obrovsky zhoršit, eh, může to mít dopady na řadu zemí, s nimiž eh, Evropská unie velmi intenzivně spolupracuje a může to opravdu udělat obrovský rozdíl. Podívejme se třeba na Nigérii. Takže jakou lekci, jaké ponaučení z toho můžeme vyzískat? A jaké jsou zkušenosti, které by mohly poukázat na to, co by mohlo být smysluplné? Abychom tedy nalezli nějaké světlo na konci tunelu. Děkuji. Nyní pan Schaffhauser, prosím. Děkuji. Já jsem se právě vrátil z pětidenní mise do Středoafrické republiky. Já tedy jsem jel na tuto misi, ačkoliv vím, že jsou určité bezpečnostní problémy, ale určitě je to možné, můžete jet i vy. A Navážu na to, co říkal lucemburský kolega pan Engels. My potřebujeme znovu vybudovat stát, pokud kdy vůbec existoval. Není tedy možné pouze eh, poskytnout nějaké rozpočtové financování. stát tedy eh, dostal zhruba tolik, co neziskové organizace. Já jsem eh, taky podporuji neziskové nevládní organizace, to je v pořádku, ale jsou to dvě oddělené věci. My potřebujeme vybudovat stát. Ten tam prostě chybí. Ministr pro zemědělství nemá vůbec žádné připojení na internet eh, své dokumenty píše eh, ručně a taková je skutečnost. Takže abychom vůbec vybudovali ten stát, musíme se zaměřit na restrukturalizaci, musíme se zaměřit na taky eh, platy a dnes tedy ta pomoc eh, eh, jde hlavně těm nevládním organizacím, ale my prostě se musíme zaměřit hlavně na to, abychom podpořili vybudování, znovu obnovení státu a také um, ekonomiku. Pro stát ale potřebujete i ozbrojené složky v dané zemi. My jsme provedli velmi efektivní výcvik těchto složek díky EU, ale nejsou tam, nemají to vybavení a potřebují taky zbraně. Protože tam byl problém s embargem a tohle to je prostě priorita, pane předsedo, omlouvám se. E, tímto směrem se musíme vydat. A pouze 5 celého území se využívá pro zemědělství. A my přitom potřebujeme podpořit zemědělství, potřebujeme nějaký jasný rozvojový plán. A to je přeci pro EU realizovatelné, pokud to chce opravdu udělat. Ještě bych poskytl 850 eh, milionů stál minuska, 10 tisíc lidí, 10 tisíc mužů, ale s třemi tisíci Eh, vojáky eh, ze Středoafrické republiky, eh, kteří byli podpořeni vojáky, kteří ani nemuseli bojovat, vlastně jsme mohli, bychom mohli znovu nastolit pořádek. Pan Gáler. Ano, děkuji. Všichni poměrně dobře popisujeme situaci takovou, jaká je. Ale nyní nastává otázka, jaké instituce eh, pomocí jakých opatření eh, mohou znovu vybudovat stát. A já si tady trošku eh, nejsem jistý. Dříve jsme měli, řekněme, takové svěřenecké regiony, které se eh, právě měli za účel eh, dostat do, do, do eh, takového, do, do situace, kdy tedy se tam znovu vybuduje stát, ale mě by tedy zajímalo, jestli v souladu s OSN, s Africkou unii a s Evropskou unii, se všemi těmito institucemi, nebylo by tedy možné se pokusit o něco, Eh, co jsme třeba zažili na Šalomounových ostrovech. Eh, ostrovech. Tam taky vlastně došlo k úplnému propadu státu a já myslím, že v podstatě až do června tohoto roku tam byla eh, mise regionální pomoci. Tam byla zastoupena Austrálie, Nový Zéland, ale také sousední země. A tedy v průběhu asi 15 let tento stát vybudovali téměř z ničeho a dostali jej v podstatě do situace, kdy je schopný eh, akce, jednání a tak já si říkám, OSN, Africká unie, Evropská unie a sousedé tak já si říkám, že vlastně jediné, co by takto slibovalo dlouhodobý úspěch, to by asi bylo něco takového jako takováto dlouhodobá mise, kde by byli ale samozřejmě eh, eh, vojáci, civilisté, odborníci eh, a každodenně by tedy praktikovali stát, kteří, který není zatím praktikovatelný ze zodpovědných míst na, v dané zemi. Bylo by něco takového možné, já bych si to přál. Děkuji. Eh, další. Um, eh, já se také omlouvám, protože jsem se nemohla účastnit této debaty od začátku, protože jsem byla na jiném výboru. Středoafrická republika je tedy eh, něco, čemu já se eh, hloubkově věnuji a je to opravdu, jak už tady zaznělo, eh, eh, problém, který eh, nikdo neuznává. Přitom tady hovoříme o milionech obětí. A my tedy musíme zvážit opravdu ty obrovské ztráty na životech. Už i to je samo o sobě dostačující, pak tam samozřejmě máme politické, ekonomické problémy, ale hovořme taky o těch lidských životech. Ta cena je úplně neskutečná a Jaké jsou priority? Zastavit násilí, e, usmíření, mírový proces. V červnu roku 2017 jsme měli dohodu e, která samozřejmě sebou nese potíže i eh, co se týče tedy implementace a podobně, ale musíme někde začít. Bylo by také dobré za, uh, ustanovit třeba nějaký uh, výbor pro usmíření, uh, který by na tomto pracoval a potom odzbrojení uh, těch ozbrojených skupin. Eh, znovu zdůraznuju, jak už tady říkali všichni, stát neexistuje. Tady je tedy jde o humanitární krizi, která vůbec nemá žádný eh, státní rámec. Tam vůbec není s čím pracovat. My tedy musíme začít úplně eh, od nuly. A vláda, která tam je. Ano, určitě je musíme podpořit, musíme poskytnout technickou podporu a musí existovat nějaký typ podpory, aby vlastně mohli znovu zakořenit eh, ty kořínky demokracie. Děkuji, takže velice rychle si vyslechneme odpovědi a vzhledem k tomu, že tu mám ještě zástupní minusky, tak bych vás požádal o pětiminutové reakce v první řadě pan ředitel. I will. Uh, thank you. A Um, couple of the, the questions. I, what is important that Secretary General Guterres is traveling to... Eh, generální tajemník Guterres um, eh, vycestuje do regionu a eh, já si myslím, že to je taky vlastně takový důležitý signál ve vztahu k sexuálnímu násilí. My také vítáme snahu eh, generálního tajemníka eh, Gutierrese eh, podpořit tuto otázku. Ve vztahu k těm důležitým otázkám byla tady otázka ohledně mm, naší přítomnosti. Já si myslím, že Evropská unie určitě může být hrdá na to, že tam byla přítomna celou dobu krize. Máme členské státy, které tam prostě byly přítomny, ačkoliv USA se stáhly z bezpečnostních eh, důvodů a ESVČ nyní nastavil už řadu bezpečnostních opatření, které jsou, která jsou nákladná. Ale bylo pro nás důležité, abychom tam zůstali a teď jsme tedy v plném provozu. co udělat? Nemůžeme eh, říci, že ty eh, volby nebyly významné. Samozřejmě ten stát eh, mu chybí struktury, ale prostě proběhly volby a v těch volbách tedy došlo k opravdu svobodnému nebo svobodnějšímu než eh, často jinde zvolení eh, vůdců, takže eh, to je něco, na čem musíme stavět. Hmm. Prezident Madera je ve slabé pozici, protože je těžké, aby naplnil své sliby v rámci samotné vlády jsou proti sobě jdoucí proudy, ale je tedy pro nás velmi důležité, abychom to posílili, abychom pracovali s prezidentem Maderou a jeho vládou. Jsme ve chvíli, kdy už bychom opravdu mohli dosáhnout pokroku, protože je tam celá řada těch důležitých iniciativ, jako eh, africká iniciativa, Sante Gijo, eh, některé eh, země v regionu také volají po paušální amnestii, aby se začalo úplně od nuly. A teď vlastně se to propojilo do jakési koheze s tou, eh, jak už jsem říkal, cestovní mapou, která vytyčuje cestu k usmíření, k spravedlnosti a mm, i beztrestnosti, protože dokud ozbrojené síly ví, že eh, se, na tom, že se budou mít na tom eh, lépe někde jinde, tak s tím nepřestanou. A toho teď nyní musíme eh, dosáhnout. Jsme tedy v úzkém kontaktu s Africkou unii a s OSN a potřebujeme, aby tato cestovní mapa tedy byla eh, už eh, zprovozněna v následujících týdnech. Plně podporujeme vládu a určitě eh, musíme mít více želízek v ohně, nemůžeme <clears throat> se zaměřit jenom na podporu vlády, potřebujeme eh, podpořit i občanskou společnost, nevládní organizace. aby se eh, ta situace vyvíjela rychleji. Samozřejmě výchozím bodem je bezpečnost. Bezpečnosti absolutně není možné poskytnout ani přístup humanitární pomoci a tak dále. Jak už jsem říkal, eh, máme tam tedy eh, ta, tu mise pro, eh, pro, misi pro výcvik vojáků. Tyto zatím nebyly nasazeni a ze dvou důvodů nemáme dostatečné vybavení, jak už jsem říkal. To je tedy jakási slabina našich nástrojů, když poskytneme někomu výcvik, nemůžeme také poskytnout vybavení A potom samotné zbraně. E, nyní je embargo na zbraně, ale je, je normální tedy, že e, regulérní armáda má zbraně, ale je, potřeba tuhleto situaci tedy doladit. E, zde tedy už předám zase slovo kolegyni. Merci. Euh, tak jenom eh, stručně to doplním. Pokud jde o čísla, kolik dáváme nestátním organizacím oproti státu, tak eh, já jsem to možná řekla jasně. Máme nový rozpočet 382 eh, milionů bude tady přímá podpora a vládě aby na rekonstrukci, na nezbytné formy, eh, reformy k rekonstrukci eh, státu a obnovení základních služeb. Jak říkám, nemůžeme se obnovovat, eh, omezovat jenom na vládní aktivity, protože, jak jste asi také zdůraznili, vláda není schopná. Takže musíme přijímat všechna opatření. tak abychom mohli jednat napřímo. Musíme budovat kapacitu ve státu. My jsme největším dárcem do této. Uh, a zajišťujeme tedy, aby ten stát fungoval. Ministerstvo financí, zemědělství, ministerstvo spojů, tam jsou opravdové eh, snahy posílit eh, kapacitu. Prioritní reakcí je umožnit státu eh, znovu se znovu ovládnout území a vrátit se do oblastí, které stále nejsou bezpečné, které jsou stále nepřístupné. Často nestátní organizace i humanitární eh, skupiny nejsou schopné se dostat do těch nejobtížnějších oblastí, které trpí největšími problémy a tam eh, je nedostatečný přístup. Takže pokud jde o eh, získání státních struktur nebo jejich podrobení kontrole, tak se budeme snažit to nastavit tak, aby ta, eh, ty jednotlivé oblasti, o kterých jsme mluvili, pokud je o prioritní intervence, mm, byly tedy eh, pokryty. Máme tam ty eh, červené, oranžové a zelené zóny, ale musíme určit, které zóny nebo oblasti jsou ty nejnaléhavější. Musíme se tam dostat se všemi našimi nástroji eh, humanitárními, rozvojovými, eh, aby bylo možné obnovit hospodářskou činnost. Ještě kromě eh, aktivit v oblasti bezpečnosti. Já velice stručně k tomu problému přijímání, protože předpokládám, že ten humanitární koordinátor tohle ještě nějak rozvine. To je skutečný problém eh, ve Středoafrické republice, takže velmi stručně. Na jednu stranu Tady máme eh, několik humanitárních organizací, které mají opravdu problém s přijímáním, protože místní to vnímají jinak. Tyto organizace eh, nejsou schopné vysvětlovat své humanitární aktivity jenom na humanitárním principu nezávislosti a nestranosti. A Eh, nejsou eh, spojené s eh, žádnou jinou vojenskou aktivitou. Takže tady je třeba komunikovat. Některé organizace, těm se podařilo získat větší přijetí mezi populací a některé, některým zatím ne. Ten velký problém s přijetím, a předpokládám, že kolega to zmíní také, je, že vláda Africké republiky eh, uvažuje o zákoně o nestátních organizací, eh, který by možná omezil prostor pro mezinárodní organizace a jejich eh, činnost. To vyplývá z, z milných předpokladů o tomto. Děkuji. A nyní bych rád předal slovo paní Najat, eh, pa, pardon, panu Najdroči, který je zástupcem zvláštního zástupce pro multimediální integrovanou stabilizační misi do Středoafrické republiky. Merci beaucoup. Euh, l'avantage de parler... Děkuji. Takže výhodou toho, kdo pracuje jako poslední, je to, že už bylo vše řečeno a já se tedy teď můžu soustředit na ty hlavní body, které jsou součástí toho kolektivního úsilí pomoci Středoafrické republice, aby tedy tato pomoc byla účinná. Když se dívám na eh, vystupující eh, hosty, tak vidím, že konečně tedy tu OSN i Evropská unie sedí za jedním stolem a jsou pro integraci, což je nyní ten základní prvek v současnosti dané situace v Středoafrické republice. Tam nyní musíme aplikovat integrovaný eh, přístup v OSN. Používáme ten výraz triple head, tedy jedna osoba, která má ty tři funkce a Evropská unie pak má vícero týmů, které to zastupují. No a proč já na tom trvám? Dnes ve Středoafrické republice nemůžeme říct, že obnova té státní autority sama o sobě problém vyřeší. Uh, nebo že spravedlnost eh, tedy vyřeší problémy, anebo že eh, ty dohody ze San Eby vyřeší problémy, anebo i sam, infrastruktury, že vyřeší problémy, anebo že záchrana životů zase sama o sobě ty problémy vyřeší, to ne. My tu tedy máme Středoafrickou republiku, která prošla vícerými cykly násilí, vícerými cykly konfliktu a to mělo dopad na obyvatelstvo. Mělo to také dopad na politiky, na ty, kteří přijímají rozhodnutí ve společnosti a také na a hlavní představitele, tedy které tu máme dnes. Takže toto pozadí, tento background je třeba vzít v potaz. Humanitární pomoc Tady bych opravdu chtěla využít této příležitosti a poděkovat Evropské unii za solidaritu, kterou vždy projevovala vůči Středoafrické republice. Velkorysost Evropanů a Evropanek tam vždy byla velice zjevná projevovala se jak společensky, tak i v oblasti eh, rozvoje Mm, rozvojové pomoci, ale také na úrovni tedy eh, těch vzájemných dialogů. No a díky této přítomnosti Evropská unie vždy reagovala a my si myslíme, že EU je tedy velice důležitým prvkem a velice vlivným prvkem a my doufáme, že se nám podaří vykročit takovým směrem, abychom pomohli obyvatelům střední Afriky, aby tato země vyšla z krize. A co se udělalo na úrovni obnovy státní moci? Tady já souhlasím s vámi, že tedy v mnoha případech eh, je třeba eh, se snažit o tu obnovu. Mm, myslím, že v první řadě je třeba obnovit důvěru nejen ve stát a ve veřejné služby jako takové, ale celkově důvěru v tuto zemi, v její existenci, eh, v budoucnost této země a také v to, že eh, tedy občané Středoafrické republiky budou mít budoucnost. A to je důležitý prvek našeho přístupu. A to vše bychom měli udělat jakožto partneři a, a také jakožto dárcové. A hned vám řeknu proč. Naši občané v různých zemích, jak tedy eh, vlastně vnímají přítomnost státu? Samozřejmě, že ta konceptualizace státu v této místnosti není úplně stejná jako eh, v jiných místech. Takže, dámy a pánové, jak vy se zeptáte obyvatelů ve střední Africe, co je to stát? No, když na ně tedy někdo zautočí, tak je to ten, kdo je má ochránit. Stát, to jsou tedy ta jejich práva, třeba eh, policie nebo soud, který by je měl odsoudit tedy to, že se zajistí, že jejich děti mohou jít bez problémů v bezpečí do školy, anebo stát, to je vlastně ta reakce, ta možnost, že dostane člověk léčbu. Když se hovoří o, s normálními občany, tak toto je ta vize státu, to nejsou ty sofistikované problémy, o kterých tu hovoříme my. To jsou tedy ty základní věci, které pak souvisí se základními lidskými právy, ke kterým se všichni přihlašujeme a ve které všichni věříme. A dnes, jak to řekla Karla, tu eh, tedy eh, máme pomoc eh, vládě Středoafrické republiky v takovém realismu. Ano, po volbách bylo takové období euforie a to můžeme říct poměrně náležitě, aniž bychom se vystavovali riziku, že nebudeme politicky korektní, že prezident je jedním z mála afrických prezidentů, který byl demokraticky zvolený, takže má legitimitu a je tam i určitá institucionalizace, která je pro nás všechny takovou nevyhnutelnou základnou. A pak ta eh, bruselská konference v listopadu 2016 vytvořila také určité předpoklady pro východiska z krize. Ovšem Nevždy tomu tak bylo, nevždy jsme mohli efektivně eh, předpokládat, že proto a proto došlo k nárůstu násilí. To nebyla náhoda. Eh, měnilo to určitou strategii, bylo to tak nějak dopředu stanovené a vlastně tam byl zájem na to, aby Středoafrická republika vůbec neměla šanci z té krize výjít. Takže všechna ta naše plánování, ty strategie, ty analýzy musí vycházet z toho, že nyní je tam mnohem více lidí, kteří mají zájem na to, aby v zemi i nadále panoval chaos, a jsou to tedy aktéři, ať uvnitř země nebo mimo, kteří eh, si pak přejí oproti ním, tedy aby eh, ta Středoafrická republika vyšla z té situace. Takže říct, že za rok nebo za dva obnovíme autoritu státu, to je nemožné. A, a já tady tuto zodpovědnost mám a doufám, že vy se mnou sdílíte. Dnes bychom měli být realisté ve vztahu um, k tomu a nyní bych to ráda vlastně propojila s eh, záchranou životu, protože opravdu um, tam jsou místa, která jsou pod úplnou kontrolou ozbrojených skupin. A i předtím tomu tak trochu bylo, ale nyní je vlastně mezi nimi konkurence. A jak víte, takováto konkurence to vytváří dynamiku, nicméně v tomto případě je to negativní dynamika. Takže co můžeme nebo co máme dělat, když vlastně nevíme, tak tu máme určitou volbu a my si musíme zodpovědět na otázku, zda je to opravdu naše volba. A stejně tak bychom měli všechno i konceptualizovat. EU a OSN, tedy my bychom měli podporovat vládu, abychom měli tedy ten plán, který řekne, tedy zelená zóna, to je tam, kde můžeme vlastně provádět všechno, žlutá zóna, to je tady oblast, kde eh, je třeba něco provést, ale musíme být velice opatření, no, opatrní. Pardon, a červená zóna, tak tam všichni dárci, všichni aktéři tedy musí říct, tam prostě teď nemůžeme nic dělat. No a to bude mít důsledky, no a my je musíme umět zpracovat, bude to mít tedy dopady humanitární. A pokud to budou tedy dopady s dopadem na určitou složku, tak ta složka musí být posílena, jak z hlediska kapacit, financování, anebo i možného zásahu. A pokud ne, tak jednoduše prohrajeme. Druhá věc je třeba vyřešit problém zranitelnosti obyvatel. Všichni si uvědomujeme, že bez toho smíření ničeho nedosáhneme, tedy protože to si vyžaduje mír a stabilizaci a to nemůže přijít zvenčí, z ciziny. Zvenčí to také může být sabotované, to ostatně je docela dost možné, ale Prostě eh, tento pohyb by měl vzejít zevnitř eh, střední Afriky, protože eh, musí dojít k mobilizaci obyvatel, musí vlastně mít kapacitu vzejít z této situace. A to jsou tedy hlavní kroky, které mohou vést k usmíření v zemi. Jen se podívejte, je tam 100 tisíc 000 Eh, eh, interních eh, utečenců, kteří tady se od roku 2003 museli přemístit a od toho období jsme tam dávali takové menší náplastě, protože se na nich útočilo, museli se přesunout, tak jsme je umístili do jednoho tábora, znovu na ně zaútočili, znovu museli odejít do jiného tábora a tak to bylo znovu a znovu. A toto jsou opravdu velice zranitelné skupiny lidí. A víte, co způsobuje tato zranitelnost? Ta způsobuje hněv, způsobuje frustraci a nenávist. Takže jak potom chcete dosáhnout usmíření na národní úrovni? Je důležité, aby středobodem našich aktivit bylo trvalé řešení, abychom našli řešení pro tyto utečence, pro ty zranitelné skupiny obyvatel. No a to nejde bez financí. Humanitární pomoc nikdy ne, nebyla a ani nebude řešením. Je třeba to propojit s rozvojem. A rozvoj, co se týče priorit, i co se týče uh, samotných základů, aby jsme mohli toto eh, smíření opravdu zorganizovat, tak eh, víte, že spravedlnost je tady nevyhnutná a pomáhat eh, k vytvoření té tradiční spravedlnosti, protože nezapomínejme, že tam budeme mít eh, přes noc vytvořený soudní systém, který bude fungovat. Takže i tady vlastně je takový určitý pokrok, ke kterému došlo. No a největší eh, vlastně eh, šance na tuto úrovni. Já vím, že jsou tu určité kritiky, co se týče činnosti nebo nečinnosti, ale mohu vás ujistit, že vztahy, které máme a podpora, kterou poskytujeme, je vlastně tou nejlepší příležitostí pro Středoafrickou republiku. Pokud tedy budeme mít jednoho prezidenta ve Středoafrické republice, který zaujal velice jasné stanovisko proti všeobecné amnestii, no tak je třeba to respektovat protože tam dnes bude beztrestnost, tak nikdy nedokážeme tuto zemi odzbrojit, protože mačeta a e, karabina to je vlastně taková, e, takový způsob pomsty a revanše. Je třeba jít eh, opačným směrem, tedy cestou tradiční spravedlnosti, institucionální spravedlnosti. Bezpečnost, to ano, tady absolutně tady uh, mohu říci, že panuje vynikající spolupráce mezi Evropskou unii a Minuskou. A samozřejmě, že tam došlo k pokrokům, protože ten národní akční plán v oblasti obrany byl schválen, byl podepsaný. Uh, a jsou v něm stanovené jasné cíle. Stejně tak pak posílení kapacit policie a také plán nasazení sil vnitřní bezpečnosti, ten byl přijat. No a jedna z dohod, ke kterým jsme dospěli, je to, že konečně mohli být vlastně nasazení prefekti a každý z nich má několik desítek policistů, protože minuska by neměla být ani není všude eh, přítomná. A, a mm, já bych ještě chtěla připomenout tři věci. Za prvé, bohužel ve Středoafrické republice Máme tedy ozbrojené skupiny i v rámci mimovládní organizace. A pokud je tu um, nulová tolerance, tak je třeba je všechny odsoudit, uplatňovat stejná pravidla pro všechny. A co se týče aktivit, tak máme možnost rychle reakce, pokud k něčemu dojde. Ovšem, nezapomínejme, že ty eh, písky pro eh, mise, ti udržovatelé míru ti vlastně mají pomáhat k tomu, aby nedocházelo k masakrům. Mírové sbory, pak jejich členové platí svými životy za obranu, stabilizace a vytváření míru v Středoafrické republice. Takže když o tomto mluvíme, tak nesmíme zapomínat na to, co dělá většina těch příslušníků mírových sborů. Oni tam udržují mír a dají vlastně šanci eh, Středoafrické republice mít mír. Já děkuji zástupkyni Minuska. Také chci poděkovat eh, zástupcím z eh, vnější služby, eh, zástupcům ředitelství Evropské komise, že tu hovořili o tématu, o kterém se tak málo hovoří. Myslím si, že této krizi musíme i nadále věnovat pozornost, takže tímto bych nyní uzavřel, ukončil dnešní zasedání. Uvidíme se 23. října v 19.30.